Okay, colleagues, we can start with our... Vážení kolegové, přejdeme k bodu 5 na pořadu jednání, to je výměna názoru s Hansem Hugevorstem, předsedou Rady pro mezinárodní účetní standardy IASB. Upřímně vás mezi námi vítáme na výboru Econ pan Hugervor působil dříve jako eh, minister financí v Nizozemsku, teď tedy předsedá IASB, což je orgán, který od roku 2002 eh, vytváří mezinárodní účetní standardy. To už je, dnes už je to po třetí, kdy přichází mezi nás ve své funkci předsedy této rady já si myslím, že před sebou tady máme skvělou příležitost diskutovat o některých eh, velmi důležitých eh, tématech týkajících se účetnictví i v souladu s eh, stávající reformou koncepčního rámce a také s výhledem na nová ustanovení IFS 9, 4 a potom tady dalších ustanovení, třeba k leasingu a podobně. Takže um, opravdu si myslím, že to je důležité téma a náš výbor by měl věnovat eh, opravdu velkou pozornost otázce eh, účetnictví i co se týče zprávy a řízení EFRAGu, ale také v, v otázce přímého dialogu s IASB. Takže ještě jednou vás zde mezi námi srdečně vítám, pane Hanci, Hugervolste, a předávám vám slovo pro váš úvodní projev, který by měl mít asi 10 minut. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ehm, jsem zde společně se svým kolegom Filipem Donžů z Francie. <clears throat> Budu tedy hovořit o ehm, IFRS a IASB. Já věřím, že kvalitní účetnictví je obrovsky důležité pro Evropu, možná více než kdykoliv jindy. Finanční krize ukázala Evropě, že musí snížit svou závislost na bankovních financích. Z tohoto důvodu Evropská unie chce vytvořit unii kapitálových trhů. Prostřednictvím této unie kapitálových trhů potom potřebují společnosti lepší přístup na eh, kapitalové trhy. Já věřím, že kapitalové trhy mohou opravdu pomoci poskytnout jakýsi kyslík eh, evropským podnikům, které potřebují úvěry. Ovšem, aby kapitalové trhy fungovaly dobře, je potřeba je dobře regulovat. Eh, kapitálové trhy trpí krátkodobými eh, procesy a eh, střety zájmu. A kdykoliv lidé pracují s penězmi jiných lidí, je potřeba to regulovat, abychom zabránili jakémukoliv zneužívání či morálnímu riziku. Účetní standardy jsou tedy eh, zásadně důležitou součástí regulační infrastruktury kapitálových trhů. Spolehlivé finanční informace jsou nezbytně nutné pro důvěru v naši tržní ekonomiku. IASB se proto snaží eh, přinést eh, zodpovědnost a transparentnost na kapitalové trhy. Eh, veřejným zájmem naší práce je tedy, aby trhy byly čestné. V minulosti jsme bojovali velmi tvrdé bitvy, abychom ukázali skryté náklady a potíže a abychom tedy přivedli eh, transparentnost. Eh, to se týká také eh, například plné ceny akciových obcí či důchodových závazků. Kdykoliv kdy jsme chtěli poskytnout opravdu jasné informace. Eh, ti, kteří měli v tom eh, různé zájmy, proti tomu protestovali a stále to tak dělají. Eh, Disciplinu, kterou vyžadujeme od soukromých trhů, ta je velmi přísná, ještě přísnější, než často bývá tedy disciplína veřejných účtů v mnoha zemích na, na celém světě. Jak asi víte, komise v tuto chvíli vyhodnocuje dopad IFRS v Evropské unii. Ehm, neočekáváme, že toto hodnocení řekne, že IFRS je dokonalé, protože víme, že nejsme. Přesto ehm, si věříme, věříme, že ten konečný verdikt bude, že IFRS v zásadě mělo pozitivní dopad na evropskou ekonomiku. Já vysvětlím, proč jsem optimistický. Za prvé, IFRS poskytlo evropskému eh, trhu eh, v roce 2005 eh, jednotný účetní jazyk. Před přijetím IFRS Evropská unie měla celou řadu účetních jazyků. Bylo jich více než 15. Evropské penzijní fondy a jiní institucionální investoři a věřitelé prostě to prostě museli nějak vyřešit, protože tenkrát mezi těmi jazyky nebyly jednoduché překlady. Takže zavedení IFRS změnilo podmínky ochrany investorů. Vznikla tak eh, potřebná transparentnost a srovnatelnost, kterou investoři potřebují. Eh, například eh, vnitrostátní regulátoři trhu s cenými papíry se mohli začít porovnávat poznámky. Nyní jsou tedy všichni združeni v ESMA. <clears throat> Ovšem, to, co získali investoři, získali samozřejmě i společnosti, kteří, které dnes mají v oblasti účetnictví eh, rovné podmínky. A samozřejmě možnost pracovat v jednom účetním jazyce po celé Evropě eh, snížila náklady pro společnosti. Eh, Evropská unie tedy přejala IFRS a od té doby jej přijali i další země. V současné době eh, jej přijalo 114 zemí a 12 dalších zemí povoluje jejich užití. Celá Evropa, Jižní Amerika, Kanada, většina eh, azijských zemí, všechny používají IFRS v současné době se IFRS šíří, šíří také mezi čínskými a japonskými společnosti. Spojené státy se tomu zatím trošku brání, ale i v Americe tedy mohou evropské společnosti využívat IFRS pro eh, své, eh, pro to, co tedy mají kotované na americké burze. Takže rozšíření IFRS je obrovsky výhodné pro evropské investory, jako jsou penzijní fondy. Ty potřebují být schopni investovat do dynamických, eh, rychle se rozvíjejících eh, trhů, tak aby měli dobré, dobrou návratnost pro své důchodce. Takže, now, ehm, takže, takže nyní tedy rozumí dobře například eh, finančním výkazům z Koreji, z Brazílie a celé řadě afrických společností. Takže opravdu snížila se tím cena kapitálu a účetnictví také pro eh, zahraniční pobočky společností. Takže většina těch 114 zemí, které přijali IFRS, ty tak udělali bez, jakýchkoliv, bez přijetí jakýchkoliv úprav pro místní podmínky. To neznamená, že by souhlasili úplně se vším, ale prostě si všichni uvědomují, že pokud každá země začne dělat nějaké své vlastní úpravy a změny, tak to samozřejmě podkope výhody toho jednotného souboru globálních standardů. Ehm, Evropa také přijala eh, všechny naše standardy s jednou eh, limitovanou výjimkou. To ovšem neznamená, že Evropská unie se vzdala své suverenity, co se týče eh, účetních standardů, protože Evropa nepřijímá naše standardy slepě a řekl bych dokonce, že ze všech jurisdikcí Evropa je, má nejkomplikovanější schvalovací řízení, které začlenuje EFRA, komisi, Evropskou radu a také parlament, váš parlament. My jako IASB velmi dobře víme, že pokud nebudeme brát evropský evropské reakce na naše standardy, které stanovujeme tedy vážně, budeme mít problém s tím schvalovacím řízením. Eh, na druhou stranu doufáme, že Evropa chápe, že jsme globální organizací a tedy nemůžeme být vnímáni jako organizace, která se řídí pouze eh, tím, co nám říká Evropa. Musíme samozřejmě naslouchat i eh, ostatním neevropským zemím. Věřím, že hodnocení ze strany EU i FRS tedy bude i kritické. A my se určitě vynasnažíme napravit ty oblasti, které si myslíme, že, ve kterých si myslíme, že kritika je férová. Například nyní přeskoumáváme eh, všechny naše požadavky na poskytování informací, tak abychom eh, zbytečně nepřetěžovali eh, společnosti či banky. V našem novém koncepčním rámci jasně ukážeme, že je potřeba postupovat také opatrně, co se týče nadhodnocování aktiv či podhodnocování pasiv a podobně. Mm, nasloucháme kritice, ale zároveň potřebujeme nezávislost, abychom se vyhnuli takzvaném, eh, takzvanému zajetí ze strany eh, nějakých speciálních zájmů. Víme například, že eh, takzvané regulační zajetí bylo důležitým problémem, který, který stál u vzniku finanční krize, takže je vždycky důležité dávat si pozor na ty speciální zájmy vždycky budeme mít na srdci tedy veřejný zájem. Na závěr bych rád řekl, že vítáme ambice Evropy vytvořit eh, Evropskou unii kapitálových trhů je tedy eh, obrovsky důležité mít eh, také eh, účetní standardy. Kapitálové trhy mohou pouze fungovat dobře, pokud jsou dobře regulovány. IFRS je um, zásadně důležitá část této regulace. IASB samozřejmě rádo poskytne Evropě nástroje, které potřebuje pro mm, dosažení této ambice. Takže já vám nyní děkuji za pozornost. Děkuji vám za tento úvod a hned předávám eh, slovo řečníkům pan Bolke Balca, EPP. Děkuji vám. Ten ESP eh, pracuje na standardu IF RS 4 to je pro pojišťovny a je třeba to eh, vidět eh, v souvislosti FRS 9 fondy. Eh, mě by zajímalo, jak se zajistí to, že oba standardy budou koherentní a konzistentní a jak bude sloužit dlouhodobosti udržitelnosti. Za druhé, vy se zasazujete pro harmonizaci účetnictví v Evropské unii. Já ovšem bych chtěl váš přístup poněkud spochybnit a sice eh, z proporcionality. Já myslím, že eh, v zájmu růstu a pokroku nemůžeme eh, nemůžeme eh, žádat toto, aby neustále znovu financovali eh, nové, eh, nové pokyny pro malé a střední podniky, tak to už tedy vůbec, to už by bylo příliš mnoho, to by bylo nezvládnutelné. No a právě se přepracovává jedna směrnice a to by zase mohlo vést další harmonizace. Děkuji. IFRS 9 už je hotová, je v RS4, eh, na té se teprve pracuje, to ještě mm, si vyžádá čas. To je poměrně složité, také politicky citlivé, protože je to důležité odvětví. Eh, samozřejmě, ano, máte pravdu, my dosud nemáme eh, finalizovanou čtyřku, protože zatím nemáme stanoveno datum účinnosti. A e, také to, že to souvisí s IFRS 9, tak to také e, budeme velice pečlivě zvažovat. E, účetnictví pro dlouhodobé investice. Samozřejmě nejlepší způsob je, když si lidé budou nakupovat podíly ve firmě to je skutečně dlouhodobé, je tam určité riziko. A to znamená, že eh, pokud investor si pořídí nějaké akcie nebo podíly, tak je důležité, aby se mohl spolehnout na účetnictví, aby to bylo transparentní a naopak to zase přináší přehled o tom, jaké šance skýtá ta firma, v čem je riziková a proto si myslím, že je velice, velice důležité aby eh, byly na výsledovkách všechny ty skryté eh, rezervy i rizika. Proto je tak důležité mít společný standard. Co se týče malých středních podniků, samozřejmě pokud eh, není veřejně obchodovatelný takový podnik, tak nemusí nic, ne, nemusí zavádět tuto respektive komplikovanější standard to de facto není naše rozhodnutí. E, to si stanoví e, regulátor trhu s cennými papíry, e, jestli bude toto, tento účetní standard žádat o všech firm, nebo jestli bude zlišovat mezi velkými a malými a tak dále. Momentálně převládá přesvědčení, že jakmile jste veřejně obchodování, tak musíte mít účetnictví podle tohoto standardu. Ale, jak říkám, je to rozhodnutí eh, regulátora trhu s cenými papíry. My se snažíme v našich standardech eh, eh, to zjednodušovat, zmenšovat tedy komplikovanost, bych řekl. My tady pracujeme na programech, jak jednodušším způsobem zveřejňovat údaje o sobě ve svých finančních finančních výkazech. Děkuji za SND nyní. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych rád věděl, eh, protože eh, o tom IFRS bylo řečeno už hodně, ale jaké vidíte největší překážky, největší problémy při jejich zavádění v jednotlivých zemích. A pak samozřejmě důležité je, aby investoři se mohli spolehnout, aby měli důvěru. To eh, platí zejména pro soukromý sektor, ale je to čím dál tím důležitější také eh, ve veřejném sektoru eh, Protože u nás eh, v Belgii s tím máme určitý eh, problém, protože eh, třeba pro veřejný sektor to znamená, že musí už podávat výkazy v průběhu roku, ačkoliv by to bylo možná rozumnější až po uplynutí toho roku. Čili tady jsou takové různé problémy. Zmajl by mě, jestli jste o tom nějak uvažovali, protože my bychom měli analyzovat eh, výdaje a dluhy, ale to není čistý dluh, čistá zadluženost. Eh, čili tam v tom mohou být různé ještě aktiva, třeba kapitálová a tak dále. Čili uvažovali jste tady nějak o tom? No, eh, tak myslím, že můj kolega to bude moci odpovědět ve francouzštině později. Takže ty hlavní problémy, při implementaci IFRS. My dostáváme mnoho stížností, především na to, že je to složité, ale eh, je to často dáno tím, že eh, mnohé firmy mají eh, složité činnosti, mnohé mají své penzijní fondy a to jsou velice složité finanční nástroje a dokonce i v malých a středních podnicích. Najdete finanční deriváty a to už eh, samo o sobě velmi komplikuje eh, účetnictví. Ale firmy s jednoduchými obchodními modely, eh, tam to není složitého. Když se podíváte že na to, že 114 zemí na světě přijalo IFRS, tak dá se říci, že málo kde to vedlo k nějakým velkým problémům. Dokonce třeba takové země jako Brazil, Brazílie, Malajzie eh, a další, čili to jsou země takové ty eh, objevující se na scéně eh, globálního obchodu a jde jim to. Čili a když kontrolujeme nebo ptáme se, jaká je kvalita implementace, tak je to srovnatelné s Evropou. K té druhé otázce. Čili dopad standardu na veřejné finance. Veřejné, veřejné účetnictví eh, nespadá do naší gestce. Nejsme to my, kdo stanoví standardy pro eh, místní orgány zprávy a samozprávy. My do určité míry eh, s nimi také pracujeme, protože snažíme se tedy inspirovat eh, používanými postupy. Vy jste eh, hovořil o amortizaci po určitém období, nebo za určité období, no tak nad tím se můžeme zamyslet. A eh, navíc samozřejmě eh, členské země eh, nemusí tyto standardy aplikovat. Ale, jak říkám, maximálně dobrovolně, protože my do toho nemáme co mluvit. Že? A nyní Case Wimber za ECR. Děkuji já jsem pořád eh, velmi zklámaná tím, že USA se drží toho USK spíše než FRS, což je chyba vzhledem k tomu, jak globálně působí americké firmy. My jsme hovořili se Samerem Samuelsem a oni ve finančních timesech a on a jeho tým navrhují, že eh, by se eh, mělo jít nad rámec IFRS e, eh, 9 a mělo by se tedy zveřejňovat, jaké ztráty čistě očekávali a co bylo, a jak se to srovnává s realitou. Mě by zajímalo, jestli jste o něčem takovém uvažovali a případně pokud ne, jestli tedy eh, jste si dovedli představit zlepšení korporátního řízení v rámci globálních eh, finančního světa. Tak eh, především tedy k těm Spojeným státům. Ano, to je zklamání, že se k nám dosud nepřipojili. No, uvidíme, co bude do budoucna, protože je to velká země, Eh, stále největší eh, kapitálový eh, trh. A to US Cap to je dosti tradiční záležitost pro ně. Nicméně já doufám, že Spojené státy by to mohli vyřešit tak jako Japonsko a sice, že umožní, aby si firmy dle svého mm, uvážení, pokud třeba, třeba i konkurenti eh, fungují v IFRS, aby mohli přejít na IFRS také. Eh, já jsem eh, členem Rady pro finanční stabilitu. My jsme s tím Disclosure Task Forcem v kontaktu. Víme, že tedy odvádějí vynikající práci, jdou nad to, co my žádáme v rámci IFRS. No a já si myslím, že pokud eh, oni eh, tedy zveřejní rizika, tak by to skutečně mohli použít taky pro své vlastní FR, IFRS. E, e, A samozřejmě my jsme kritizováni, že ty požadavky na zveřejňování informací jsou příliš rozsáhlé, zejména příliš obtížné pro malé střední podniky, takže tady musíme našlapovat opatrně. No, ale jinak tedy ta task force si skutečně vede velmi, velmi dobře. Now for the Alde, Michael. Ano. Za Alde Korabon. E, děkuji já bych chtěla maximálně využít tuto příležitost a, a hovořit svou mateřštinou. Tak nejdříve tato otázka. ESMA loni provedla review o implementaci IFSRS a zdá se, že finanční služby a finanční instituce často používají různé metody, například hodnocení derivátů. A v rámci stres testů eh, jsme měli 19 eh, různých výsledků, pokud se týče eh, dopadu roz, abych tak řekl, rozpracované, rozpracovaných případů a to bylo dávno právě odlišnosti metodik. Pokud se týče omezování byrokracie, tak eh, o to usiluje také pan komisař Timmermans, ale směrnice o účetnictví stanoví zvláštní pravidla pro malé střední podniky, pokud se týče eh, účetnictví. Cílem je zajistit zjednodušení pravidel pro malé a střední podniky. Myslíte si, že eh, byste mohli eh, počítat eh, si se zjednodušenou metodikou pro malé střední podniky? Tak tu otázku o malé středních podnicích zodpoví pan kolega. Tak, především ESMA odvádí výbornou práci, prostě zveřejňuje tyto věci. Dříve národní regulátoři neměli jak porovnávat finanční výkazy, poněvadž byly eh, psány podle různých norm, norm. Ale teď mají společný jmenovatel, což je IFRS a to tedy eh, umožňuje umožňuje regulátorem, regulátorům eh, lecos vymáhat. A to je jejich práce, nikoli naše je na nich, aby se standardy řádně uplatňovaly a my to vítáme. Postupuje se velkými kroky vpřed, ale ještě toho hodně zbývá. Úzce spolupracujeme s ESMA, eh, zejména tehdy, když eh, objevují řadu různých nesrovnalostí nebo příliš velké rozdíly, tak se nás obracejí a žádají nás, abychom standardy upravili, což my tedy činíme. Čili my, standardáři ISP a ESMA, spolupracujeme velmi těsně. To je také nutné a to také děláme a máme velmi eh, četné kontakty. Co se týče malých středních podniků, eh, my eh, nemáme nic společného s účetní směrnicí v Evropě, to je otázka komise, my do toho nespadáme. Nicméně my jsme vypracovali standard pro malé a střední, malé střední podniku, to dali rozvojové země, Světová banka a e, to e, funguje od roku 2009. E, velmi málo z toho se odehrálo v Evropě, poněvadž to Evropská unie nepřijala. Ne, Některé země si rozhodly sami, že tyto standardy budou se vztahovat na určité skupiny podniků, určité typy podniků. My eh, teď, je, když eh, řekněme, malý a střední podnik potřebuje peníze, nemusí eh, to být přes banku, ale třeba přes nějakého poskytovatele investic kapitálu. A ti mohou být eh, z jiné země v Evropě. Čili eh, zde by se třeba mohly naše produkty uplatnit eh, právě pro tu komunikaci mezi českými zeměmi, ale to ať Evropa rozhodne sama. Je na vás, abyste zvážili užitečnost něčeho takového. Děkuji za goje, pan Jegas. náročného období jsme se vyvinuli. A u nás existoval státní kapitalismus a směřuje k monopolistickému kapitalismu, kde velké monopoly mají obrovskou moc a v tomto kontextu regulační orgány mají posilnou úlohu. A ta úloha je významná. A právě jsou jádrem diskuse v Evropské unii. A právě v této diskusi bych chtěl nastolit několik otázek, které se týkají právě IASB a řízení IASB. Tato instituce eh, rozhoduje tak, že to ovlivňuje desítky tisíc podniků, které mají obrovský význam. A aby se zdokonalela informovanost a přenos informací. A chtěl bych tedy vědět, jaký je názor našich dvou hostů na demokratickou legitimitu IASB, této instituce a její nezávislosti. Protože my víme, že financování je zejména ze soukromého sektoru. Od roku 2008 je tu také určitý podíl veřejného sektoru, ale jaký je vlastně podíl toho veřejného financování, eh, na, pokud o podporu vašeho, vaší instituce? A my víme, že členové kolegia eh, to jsou hlavně eh, ty největší podniky, ty čtyři velké. A víme, že členové kolegia v minulosti prošly těmito velkými firmami. A to vyvolává otázku nezávislosti. A tak trochu na toto téma vedeme zajímavou diskusi a to se týká veškerých oblastí evropské politiky. A já bych chtěl vědět, zda tato instituce není současně zdrojem jednotlivých norem a také kontrolorem těchto norem. U centrální banky by měla, měly být obě funkce odděleny. Tolik jsem chtěl říci. Děkuji za důležitou a naprosto oprávněnou otázku Hodně se nás ptají na naše řízení a na tom není špatného. Za prvé, naš, náš nejvyšší orgán je veřejným orgánem, je to monitorující, monitorovací rada a ti jmenují členy rady. Tedy nejmenují je podniky, ale jmenuje je vlastně tento veřejný orgán. A je pravda, že někteří členové rady působili v některých společnostech, ale například předseda naší rady byl předsedou francouzského úřadu pro finanční trhy. Takže jsou zde veřejní, úředníci veřejné zprávy, já sám jsem také členem této rady a bývalým veřejným úředníkem. Takže máme tyto orgány dohledu a ty jmenují tedy členy rady a mají také dohled nad celou institucí. Pokud je o financování, dvě třetiny našich prostředků jsou z veřejného sektoru. Od eh, jednotlivých vlád, od eh, regulátorů trhu s cenými papíry. Evropská unie také je důležitým přispěvatelem do našeho rozpočtu. A většina prostředků je z veřejných zdrojů a my se budeme snažit do budoucnosti, aby tento veřejný podíl byl ještě větší, než je tomu dnes. Ale co je, myslím, nejdůležitější, je, že členové naší rady jsou naprosto nezávislí. Nikdo z nich nemá vazby na soukromé obchodní organizace. Jsou členy na plný úvazek a členové národních orgánů plní řídící či roli či funkci v dozorčích radách, tak tomu není u IASB. My požadujeme, aby členové rady byli naprosto nezávislí. A e, řádný proces je také vlastně nejtransparentnější u všech organizací, které stanovují ekonomické normy. Veškerá naše jednání jsou veřejná, jsou na internetu, každý se na to může podívat a každý to může sledovat. A všechny dokumenty rady jsou veřejně dostupné. Je zapovězeno, aby členové rady měli soukromá jednání s více než eh, pěti členy rady, tedy není možné dopředu připravovat rozhodnutí rady. Ten proces je naprosto transparentní a Kombinace těchto pojistek v našem řízení eh, zajišťuje nezávislost stanovování norem a kvalitu těchto norem. Jsme soukromě organizováni, ale máme také veřejný dohled a veřejný zájem je v popředí. Jak jsem řekl v úvodu, my pouze tedy posloucháme veřejný zájem. Děkuji. Další Sven Gigold za zelené. Já bych rád eh, navázal na tuto diskusi. Vy jste odkázal na počátku na zásadu nezávislosti a srovnal vlastní funkci s ECB. Já bych to přijal, že centrální banky mají vážné důvody, aby byly skutečně nezávislé, protože je to příliš velké pokušení pro vlády, aby se financovaly z prostředků centrální banky. A pro stanovení účetních norem nevidím v politické teorii žádné oprávnění, protože zvláštní statut, který máte, je věcí tradice, vyvinul se časem a vaše funkce by měla být eh, ve veřejném mezinárodní organizace a v takovém rámci vaše práce by byla stále velmi důležitá a je velmi důležitá pro globalizované normy, ale není přijatelná pro demokratický region, jako je Evropa, aby členové rady z Evropy nebyli voleni Evropským parlamentem nebo jinou demokratickou organizací. Já souhlasím s tím, že Čína není demokracií a tedy nebude zastoupena demokraticky voleným zástupcem, ale evropští členové by měli být voleni v zásadě podle evropských tradic a tradic evropské demokracie. A tudíž bych rád věděl, kdy vaše organizace navrhne demokratickou rekonstrukci vašich struktur. Vím, co jste říkal o členech rady a rady pro dohled, ale to nestačí se zásada, pro zásady demokracie. Já myslím, a samozřejmě nejsme na tom stejně jako centrální banky, ale myslím, že potřebujeme nezávislost, protože vytváříme normy, které mají obrovský dopad na firmy. A v minulosti v řadě zemí stanovení norem bylo záležitostí soukromého sektoru a stále je. A často tvůrci norem mají vedlejší funkce v soukromém sektoru. To je pro nás nepřijatelné. Například eh, snažíme se vytvořit eh, tyto normy pro leasing a je tu tvrdá opozice, protože soukromý sektor by to chtěl mít mimo rozvahu, jako položku mimo rozvahovou. A naši tedy členové, kdyby neměli nezávislé postavení, tak by to pro ně bylo mnohem obtížnější. Ano, jsme soukromí a nejsme demokraticky voleni. Já si nejsem jist, zda by parlament by chtěl volit účetní. Prostě nevolíte všechny členy evropských veřejných organizací. Vy nejste účetní, vy stanovíte normy pro účetnictví. Pane Hogevorste, to je strašný rozdíl. Vy nejste účetní, vy stanovíte normy pro účetnictví a to je velký rozdíl. A argumenty, které uvádíte, je možné uvést pro všechny oblasti hospodářské politiky, takže tam není žádné opodstatnění. Pokud členské státy IASB, které nyní využívají naše normy, by měli za to, že v budoucnosti by se to mělo stát eh, organizací pro mezinárodní smlouvy, tak je možné o tom uvažovat, ale zatím nebyla velká chuť ve světě pro něco takového, protože ty normy nejsou požívány každým. Je to poměrně složitá věc. A mezi tím si myslím, že je velmi důležité, abychom si zachovali jistou míru nezávislosti, abychom se chránili před obchodními zájmy. A to dělá naše organizace. Děkuji. EFDD. FDD e má řečníka? Nemá. Takže další Bernard Monu. Děkuji, pane předsedo. Řízení vaší instituce je jádrem našich úvah o účetních normách v Unii. Přesto je třeba říct jednu věc. Evropa zasahuje velmi málo do procesu normotvorby v oblasti účetnictví. Na druhé straně převaha eh, referencí skrze váhu velkých eh, auditních společností pramení z IASB. Filip Mesat eh, v roce 1993 říká to samé. A když byl Michel Barnier jmenován komisařem, se také snažil o, říz, o zlepšení řízení IASB jako prioritu pro mezinárodní orgán, který čelí různým tradicím v oblasti práva. A vliv anglosaského modelu je omezením. Někteří si kladou otázku, jaký je eh, vliv norem IFRS při, v oblasti Eh, angloamerické tradice, která je zaměřena na krátkodobé výsledky na finančním trhu. Tedy jaký vývoj při financování ASB si přejete prosazovat a jak zaručit lepší nezávislost reprezentativních orgánů na národní a mezinárodní úrovni. Evropská unie se snaží obnovit investice dlouhodobé, aby došlo k eh, oživení hospodářského růstu. Nebojte se, že účetní normy, tak jak se, jsou dnes prosazovány, budou vybízet podniky, aby upřednostnili krátkodobou výkonnost na úkor dlouhodobých investic, aniž by vytvářely příslušné hodnoty. Děkuji vám za odpověď. Vaše první otázka jaký, chci, jaký vývoj chci podporovat při našem řízení. Dvě třetiny našich příjmů jsou z veřejných zdrojů a je to malý podíl, který odvozujeme z našich vlastních eh, příjmů a kromě toho máme příjmy, které jsou i ze soukromých zdrojů. A mm, ideálem by bylo, abychom měli veškeré příjmy z veřejných zdrojů, pod dohledem eh, veřejné rady pro dohled. Pokud jde o dlouhodobé investice, jak už jsem řekl, za prvé, my jsme často byli obvinováni, že jsme fetišisté trhu a že veškeré účetní chceme Eh, opřít o tržní hodnotu, o fair value, ale není to pravda, máme smíšený model a většina našeho účetnictví se stále eh, odvozuje do historických nákladů a v průmyslu se fair value příliš nepoužívá. Takže představa, že naše účetní normy by vyvolávaly umělou volatilitu, tak to tak opravdu není. To nejlepší, co můžeme dělat, je prosazovat transparentnost vůči investorům, aby mohli věřit finančním zprávám, a aby tedy to kopírovalo realitu co nejtěsněji. A to je náš nejlepší příspěvek pro dlouhodobé investice, protože, jak jsem už řekl, nejlepší forma dlouhodobých investic je, aby lidé tedy investovali do firm a to, o to se právě snažíme. Můžu něco doplnit? Pokud jde o složení rady a kulturní vlivy, tedy složení rady IASB a kulturní vlivy. Rada obsahuje jedno Brazilce, jedno Korejce, jedno Číňana, jedno Japonce, jedno Joafričana, jedno Australna, pět Evropanů, tři Američany. Nejsem si jist, že by tam byla většina amerického nebo angloamerického kulturního vlivu na uvažování členů rady. Děkuji. A není Catch the Eye, Sylvie Goulart. Děkuji. Otázka, kterou položil Sven Gigold, je důležitá. A my proti vám nic nemáme osobně. Já jsem položil stejnou otázku panu Karvanovi, který je v čele Bazilejské banky pro mezinárodní vyrovnání. A máme problémy s normami, které jsou stanoveny a mají velký dopad na ekonomiku a které jsou stanovovány mimo demokratické procesy. A když říkáme, že to v rámci G20 nebo mezinárodní spolupráce, tak samozřejmě jsme si vědomi, že potřebujeme mezinárodní spolupráci, ale musí to být na úkor demokratické kontroly a můžeme souhlasit i nadále, že to bude bez rozpravy, bez diskuse. Můžete nás informovat a my nechceme nějakým způsobem ničit to, co děláte, ale chceme překonat tuto fázi. Co by bylo nejužitečnější, abychom eh, do schvalování norem vrátili trošku demokracie a parlamentní rozpravy. Děkuji. Jak už jsem řekl, dokážu si představit, a zatím to nebylo velkým problémem, že do budoucnosti eh, členské organizace, a my nemáme vlastně členské organizace, ale ty státy, které využívají naše normy, eh, změní způsob, způsob řízení a budou spíše chtít vypadat jako organizace, které mají mezi sebou smlouvu. A to je složitá věc. Až dosud to, co se změnilo v eh, nedávné minulosti, bylo, že v minulosti tedy ta rada pro dohled neexistovala a teď máme orgán dohledu, který vlastně je tvořen veřejnými institucemi ve světě. A to nám vlastně dalo tu veřejnou vrstvu, která nás kontroluje. Ale já se opravdu omlouvám, ale nejde o smlouvu, nejde o vrstvu, ale jde o demokracii, o veřejnou diskusi. Máme se prostě vzdát, co se týče realizace vašich pravidel a máme naslouchat občanům, kteří říkají, vaše instituce nepracuje demokraticky. Předložte návrhy, buďte aktivní. Neříkejte, protože to je složité. V životě je spousta věcí složitých, včetně demokracie. já nevím, co znamená demokracie, ale my opravdu se snažíme být co nejotevřenější a co nejtransparentnější v naší normotvorbě. Máme celou řadu poradních výborů, je tu velký vklad eh, z Evropy, takže jsme inkluzivní organizací. Permož Beres. Děkuji, pane předsedo. Vy jste zmínil monitoring group. A dovolte mi připomenout, z čeho vychází tato iniciativa. Bylo to po zprávě pana Radvana v Evropském parlamentu, po obavách, které narostly jak ze strany příslušného komisaře, což byl pan Charlie McCreevy a šéfa IASB, což byl Sir Tweedy, kteří se obávali toho vychru, který spochybňoval vaše řízení. A najednou narychlo se zmobilizovali Japonci a Američani. Američani neměli co dělat u stolu, protože IFRS neuplatňují a vůbec to tehdy uplatňovat nechtěli. A vy jste vymysleli monitoring group. A vidíte dobře, že po šesti letech míra spokojenosti není e, příliš e, vyšší. A nejsem první, kdo vám klade tu otázku, je tady je tady eh, dvakrát, podle mého názoru. Z demokratického hlediska, protože nemůžeme říci, nemůžeme napsat účetní normu, to je technická otázka, to víte stejně jako já. Řekni mi, co píšeš a já ti řeknu, co to znamená. A tam prostě neexistuje absolutní pravda norem a čísel. Kdyby existovala absolutní pravda, tak by to netrvalo tak dlouho, že tak dlouho, jak když se ty no- normy e, připravují a za, v pozadí jsou určité záležitosti, které se prosazují. E, kontakt s veřejnou zprávou nad rámec e, financování, pokud je o definování norm, které potřebujeme a které si můžeme přát na základě kolektivního rozhodnutí. Tedy to je skutečně, to zatím, tam zatím nedosahujeme našich eh, aspirací. A pokud je o investice dlouhodobé, já jsem neustále oslována dlouhodobými investory, kteří říkají, že vaše normy neumožňují financovat eh, dlouhodobé investice za dobrých podmínek. Druhá otázka, pokud jde o evropské zastoupení. Já vím dobře, že to není na vás to zlepšovat, a zajišťovat, aby Evropa byla slyšena. Ale přesto, domníváte se, jak se díváte, že bude zohledněn hlas Evropanů? Protože se mi někdy zdálo, že Jifra byla vlastně e, spíše zážitostí někoho jiného než Evropanů. A nad rámec demokratické otázky, tedy proč se pouštíte do definice té či oné normy, systém regulace norem v oblasti finančních trhů za normálních okolností by měl být pod zaštítěním, pod autoritou, pod odpovědností MMF. A vy jste orgánem sa nezávislým, s bordem, který je samoregulován, vymysl, vymyšlen úplně nezávisle, a bráníte se veškeré integraci do nějakého celku. A i nadále to vyvolává problémy, které nejsou rozptýleny vaším dnešním vystoupením. Já bych chtěl opět zopakovat, že Evropa se nevzdala své svrchovanosti v této věci poslední instanci naše normy jsou schvalovány vaším parlamentem. Takže pokud jste tak nespokojeni s tím, co děláme, tak to může být odmítnuto. A je to taková jaderná zbraň, ale skutečně Evropa má velkou sílu a naši neevropští členové někdy mají pocit, že mají příliš velkou, příliš velké páky na nás, protože ten přísný proces schvalování který existuje zde, v Evropě. A IFRAK vlastně eh, nenavazuje na naše obavy, máme s nimi důrazný dialog a často spolu nesouhlasíme. Konečně bych chtěl říct, že zcela veřejně, veřejně stanovené účetní normy není zárukou úspěchu a já navážu na to, co jsem řekl ve svém úvodu. Řada veřejných sektorů a norem z veřejného sektoru jsou nedostatečné. V řadě zemí je absolutní výhled na to, jaké jsou například eh, pohledávky v oblasti penzí a důchodů. A kdyby to bylo podle našich norm, tak by to bylo mnohem větším problémem, než to, co je dnes viditelné. Takže zcela veřejné a transparentní eh, situace není zárukou pro kvalitu norem. 10 sekund. Na to jsem se neptala, jsem se ptala na to, jak zajistit, že když stanovíte vlastní účetní normu, tak budete, budete mít na zřeteli finanční stabilitu. A měli byste mít větší vazbu na, na úřady jako MMF. Jak už jsem vám řekl, já jsem členem Rady pro finanční stabilitu. Takže to považuji za odpovědnost přispívat také stabilitě. A jsem přesvědčen, že transparentnost je obrovským příspěvkem stabilitě. Ještě před finanční krizi, když se lidé dívali na výsledky bank, tak bylo vidět, že banky nemají žádný kapitál ale někdo se rozhodl, že se na to dívat nebude. Takže transparentnost je klíčová. A mám pocit, že skutečně máme významnou úlohu. Děkuji mnohokrát. Bylo to skutečně živé a užitečné. A když kolegové dovolí, tak chci říci, že je jasné, že náš výbor oprávněně říká, že zřejmě je tu prostor pro zlepšení, pokud jde o demokratickou odpovědnost eh, v práci, eh, kterou odvádíte. Ale vyzývám kolega, aby také zvážili, že máme čtyři mocné nástroje, které v kontextu zprávy Silí Gura měli, bychom měli zvážit, jak lépe využívat, protože volíme komisaře, který je členem rady, Nyní zvolíme nového předsedu EFRAKu a vytvoříme s EFRAKEM nový vztah odpovědnosti, který má také úlohu vůči jazbu. Máme rozpočet a kromě toho také máme komitologii a není aktiv přenesené působnosti. A jak to, co zažíváme v aktech přenesené působnosti, tak je možno dělat mnohé, abychom měli v oblasti prevence. Protože zřejmé, že ta jaderná zbraň tak či onak eh, nedává příliš mnoho prostoru k diskusi, ale v souvislosti s Efrakem ano. To je věc, kterou bychom si měli říkat sami sobě a ne vám. Myslím, že bychom měli lépe využívat naše čtyři nástroje, abychom měli silnější vztah s vámi a s Efrakem. Takže tato diskuse byla užitečná a v kontextu zprávy Gulár eh, budeme moci tyto věci ještě rozpracovat a navázat dialog s vámi. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste byl mezi námi, děkuji kolegům a nyní přejdeme the regulation on regulace fondů peněžního trhu. Spravodajka je Nina Jill. Máme návrh zprávy, který je k dispozici. V něm nalezneme nové návrhy týkající se textu komise, takže očekávám živou diskusi i nad tímto textem. Hned předávám slovo nyně, aby eh, přednesla úvod ke své zprávě. Já bych eh, nejprve ráda připomněla kolegům eh, harmonogram. Nejprve jsme o tom hovořili 14. října, od té doby už jsem měla videokonferenci s FCC a e, setkala jsem se s různými zástupci e, daného odvětví, e, se stínovými zpravodaji a s dalšími zainteresovanými stranami. 11. listopadu jsem předložila návrh zprávy. Tam, když to přečtete, tak uvidíte, že Mým hlavním záměrem bylo podívat se na to, jak vyřešit systémová rizika a ochránit zájmy eh, daňových poplatníků. Tady teď nechci zacházet do detailů o, o tom, co to jsou eh, fondy peněžního trhu. Já si myslím, že kohokoliv to zajímá, ten se o tom může informovat. Nicméně bych přeci jenom chtěla připomenout, proč jsme zde, proč máme eh, před sebou tyto zprávu. Bohužel tyto fondy sehrály významnou roli v, i v stávající krizi. Od pádu Lehman Brothers eh, došlo k mnohému ve finančním sektoru a to také v odvětví v oblasti fondů peněžního trhu. Ehm, Předcho, předchůdce ESMA eh, přijal eh, jakási vodítka o typu eh, kvality a aktiv, do nich je možné investovat. Komise také zveřejnila svůj návrh v září roku 2013 jako další krok. SCC v Americe přijala v tomto roce hm, komplexní reformu Eh, regulace, která se vztahuje k těmto fondům. Mým cílem tedy bylo podívat se na systémová rizika, eh, která se týkají eh, fondů peněžního trhu a také se podívat na způsoby, jak můžeme posílit návrh komise ehm, já jsem se tedy o to pokusila za prvé eh, prostřednictvím požadavku na likviditu, které naleznete v článcích 21 22. Tam navrhuji tedy zvýšit ty požadavky z 10% eh, eh, na 20% aktiv s týdenní splatností čím větší je likvidita, které ty fondy mají, tím jednodušší pro ně je prodat svá aktiva a proto mohou taky přežít i e, těžké situace na trhu či těžké okolnosti. E, za druhé je to požadavek diversifikace. To naleznete ve článku 15. Tam navrhuji posílit požadavky diversifikace, protože řada problémů vzniká ve chvíli, kdy fondy peněžního trhu jsou příliš závislé na jednom e, vydavateli. Eh, aktiv, takže ty, tady bychom si měli snížit tyto požadavky z 10 na 5 Konečně máme další eh, důležitý nástroj pro řešení těch systémových rizik. <clears throat> Tam hovořím tedy o eh, v tom o článku 35, protože v minulosti některé fondy peněžního trhu mohly pouze nadále fungovat díky podpoře z, ze své podporující banky. Tam jsme měli asi 12,6 miliard, řekněme, to bylo tedy jakési sponzorování to mezi lety 2007 až 2011. A to není určitě ideální situací, když eh, si vezmeme, že to systémové riziko má v podstatě eh, mm, takovou eh, povahu jakoby nákazy, kde vlastně může dojít k rychlému šíření těch problémů. to znamená, když tedy banky potom podporují své vlastní fondy poněžního trhu, by mohlo být problematické mohlo by to být dopad eh, i na rozvahy těchto bank. Takže jediná, jedinou výjimku, kterou navrhuji k tomu zákazu sponzorování, je, eh, financování jakéhosi eh, kapitálové, jakési kapitálové rezervy, ale to zase je potřeba nejprve schválit. Já tady žádám o větší transparentnost o udržení rizika pod kontrolou, tak aby ne, neexistovaly pouze e, požadavky e, periodického e, vykazování, ale abychom měli čtvrtletní zprávy a e, fondy musí zajistit, že podávají zprávy detailněji, co se týče e, profilu likvidity, složení portfolia a také hlavních pěti investorů. A konečně k aktivům, které jsou k dispozici, já jsem to omezila, vyloučila jsem eh, transakce eh, derivátů OTC, tam je potřeba větší obetrnosti, já si myslím, že tady to jsou typy rizikových aktiv, a je potřeba tedy eh, opravdu zlep, zlepšit rizikové řízení. Snažila jsem se tedy posílit ten návrh, který předložila komise a jsem přesvědčená o tom, že bychom měli vnímat fondy peněžního trhu jako způsob, jak investovat do reálné ekonomiky, také jako součást Unie kapitalových trhů. Já si myslím, že bychom tu diskusi o nich neměli eh, omezit pouze na ty eh, cenavy a vénavy. Eh, předseda Juncker říkal, že bychom se měli zaměřit tedy na růst investicí a na tu kapitálovou unii. Já s tím souhlasím, souhlasím tedy, že fondy peněžnímu trhu se zaměřují tedy na krátkodobé investice, ale důkazy prokazují, že velmi často jsou využívány dlouhodoběji. Takže jsem se tedy snažila věnovat se tomu systémovému riziku opravdu důsledně, ať už se to týká tedy těch cenavů nebo vénavů těch fondů. V posledních dvou měsících jsem se setkala s různými nástroji, které mi byly navrženy jako vhodná, vhodné řešení. Eh, v první výměně názorů jsem zdůraznila své výhrady vůči některým z těchto návrhů či nástrojů, ačkoliv chápu, proč kolegové navrhují. Za prvé se to týká toho mít eh, pouze tedy eh, poplatky za likviditu či takzvané redemption gates, které by se týkaly toho zpěvné, zpětného odkupu. To je svým způsobem problematické. Také mám výhrady vůči té kapitálové rezervě, tak jak ji navrhuje komise to se týká zejména v době velmi nízkých úrokových sazeb. A také si nemyslím, že takzvaná false conversion, to znamená eh, konverze z eh, eh, CENAV na vena, je také řešením. nejsem si tím opravdu jistá, protože hovoříme asi o 500 miliardech aktivech také by mohlo eh, dojít k tomu, že peníze se dostanou do, do eh, soukromých rukou, které jsou mimo o kontrolu. Takže já jsem se snažila vytvořit jakousi alternativu. To znamená, beru, prvku těch růz, eh, beru, beru různé prvky těch různých přístupů a snažím se je kombinovat, tak abychom měli jakousi kompatibilitu mezi regulátory navrhuji tedy tři typy těch e, fondů peněžního trhu ve chvíli, kdy to nařízení vstoupí v platnost. Takže za prvé ten sektor VNAV, e, potom e, ty cena v veřejného dluhu na, evro, na evropské úrovni a potom maloobchodní cénavy. Jde tedy o to, kdy je možné, aby se ty cénavy přeměnily ve venavy a tak dále. Takže teď bych se detailněji podívala na ty fondy peněžního trhu CENAV. Tyto fondy mohou zůstat CENAVem, pokud investují do roku 2020 asi 80 do nástrojů evropského veřejného druhu, dluhu. Takže E, je to tedy státní dluh nějakého členského státu. E, ta část, kterou neinvestují do veřejného dluhu, tam bude ta kapitalová rezerva až 3%, která je potřeba tedy vybudovat do roku 2020 a to je možné vypočítat podle rizika přiřazeného e, třídám aktiv, do nichž ten fond investuje. Takže ta rezerva se vztahuje pouze na to, co se neinvestuje do evropského veřejného dluhu. ESMA po investaci s ECP bude muset vytvořit návrh technických standardů pro eh, hodnocení rizika a míry eh, rezervy pro ty různé aktiva. Já věřím, že ty fondy SENAV eh, mohou investovat do Eh, krátkodobého evropského eh, dluhu a tím přispějí k financování reálné evropské ekonomiky, namísto toho, aby tedy byly pouze eh, jakýmsi krátkodobým finančním kanálem pro evropské banky. Já tedy chápu, že i tento návrh má svá rizika, ta jsem se snažila vyřešit. Opravdu věřím, že musíme těm um, fondům CENAV eh, možnost eh, přizpůsobit se. To znamená, musíme to celé vybudovat velmi graduálně. A za druhé si myslím, že je důležité, abychom požádali komisi, aby předložila eh, jakousi průběžnou zprávu po třech letech. Konečně nemůžeme. Tady jsem také dala limit 5% eh, na každého vydavatele. Ten, eh, zatím máme ten dluh nízký a já si myslím, že v tuto chvíli, souhlasím s tím, že v tuto chvíli máme asi 12% v veřejných eh, cených papírech, to se tedy týká jak evropských, tak amerických, ale když se podíváte na stránku 67, eh, hodnocení eh, dopadu komise. Tam se říká, že je možné dosáhnout výsledku rychle a je tedy možné to takhle mít jako alternativní řešení spíše než povinné, povinnou verzi. Eh, průmysl cena se mnou, jeho zástupci tedy se mnou eh, diskutovali a říkali, že by si uměli představit něco jako 51% investic do veřejného dluhu. Já si myslím, že není nic špatného na tom, když je podpoříme v tom, aby byli trošku ambicioznější, aby do roku 2020 investovali 80 Poskytli mi celou řadu důvodů, proč ty alternativy konverze k VENAV nejsou eh, přijatelné. Já si myslím, že to tedy opravdu je eh, možnost, která by poskytla naší, eh, pomohla naší strategii investiční. Výhoda by byla třeba také, že veřejný dluh je často vysoké kvality likvidní a e, podpořilo by to tedy zdravou e, potřebu e, krátkodobého dluhu a bylo by tedy možné takto zase to dále investovat. Podpořilo by to samozřejmě také sektor malých a středních podniků. Průmysl také chce mít možnost investovat do amerického dluhu, já jsem zatím tuto možnost nezapracovala do svého návrhu. Já si myslím, že nejprve bychom se měli podívat na evropskou ekonomiku, ale je to něco, na co by se mohla právě Evropská komise zaměřit ve svém přeskumu. A nyní bych se také chtěla zaměřit na obavy některých lidí, kteří říkají, že systémová rizika v, tom, v těch peněžních trzích cena stejně přetrvají jak se tady ukázalo i v té krizi 2011 eh, Ty eh, veřejné fondy peněžného trhu byly jakýmsi eh, bezpečným přístavem, takže po šoku s Lehman Brothers se přesunuly miliardy se soukromých fondů do těchto veřejných peněžních fondů. Takže je dobré, aby Evropská unie vytvořila jakousi takovou to bezpečnostní rezervu i v, na naši, eh, tedy eh, v našich podmínkách. Já chápu, že nejsme ve stejné situaci, jako je třeba americké ministerstvo financí a to neznamená, že bychom to měli hned vzdát, že bychom se ale měli dívat na alternativy, na alternativní způsoby, jak podpořit takovýto model. A já také vím, že existují obavy, že ta kapitalová rezerva, jak ji navrhla komise, zatím není. Já si myslím, že je důležité, aby ta kapitálová rezerva byla eh, hodnocená ohledně rizika, vyvážena s rizikem a mělo by to vycházet tedy z celkové hodnoty zpravovaných eh, aktiv. Já si myslím, že to není dobrý nástroj v, v tomto období eh, nízkých úrokových měr. A je to tedy něco, co, na čem musíme tedy eh, pracovat. Nyní, když přecházím k těm eh, maloobchodním eh, cenavům, tady šlo eh, na počátku o eh, velké institucionální eh, investory, nikoli třeba malé charitativní podniky a podobně. To byly spíše oběti. A většina těch malých institucí, většina těch institucí nemůže investovat do, tako, do takzvaných floating investicí. A já myslím, že je tedy důležité, aby měli nějakou výjimku a aby pokračovali a měli možnost mít i nadále sína. Když se podíváme na ta čísla, tak se podíváme asi na 82 miliard aktiv pod zprávou těchto malobchodních investorů. A já naprosto souhlasím, že je třeba tady doladit definice a tak dále. Nemám ovšem v úmyslu eh, používat tyto výjimky eh, k tomu, aby se otevřely dveře skutečně každému, a by říkali, ne, já jsem prostě malý investor a tak dále. Tady nehovoříme o jednotlivcích. Já jsem se zaměřila na přílohu dvě MIFIDu a to je o e, speciálních druzích investorů a mm, toto bychom jste chtěli mít tak, aby bylo mm, vše jasnější. Já navrhuji to, že Většina těch faktů a čísel eh, byla zveřejněna loni eh, v, zá, tedy letos v září. Eh, já bych si přála najít v příštích měsících opravdu robustní politickou dohodu na ochranu peněz daňových poplatníků, zmírňování rizik, ale také posílení investic v naší ekonomice. To je na druhou stranu. Já bych chtěla říct, že samozřejmě eh, musíme se pobavit ještě po, tedy pobavit ještě o řadě různých eh, změn a úprav, jistě. Já doufám, že eh, spolu se tím zpravodají se mi to podaří. Ale vzhledem k tomu, že my jsme v posledním parlamentu zažili střed dvou opačných koncepcí, dvou opačných přístupů, tak eh, situace je taková, že my se snažíme eh, eh, toto nařízení přece jenom s ním kousek pokročit. A jestli se nám nepodaří najít střední cestu, tak nebudou žádné změny a nebude žádný, žádná regulace peněžního trhu. Čili já si myslím, že ten současný stav nemůže pokračovat vzhledem k tomu, že tyto fondy v sobě mají zabudována značná systémová rizika. Já bych chtěla poděkovat všem těm, kteří se mnou spolupracovali. Já vím, že eh, toto je pořád ještě ve stádiu vzniku, nicméně eh, ten pracovní vztah jsme měli velmi dobrý, eh, byly zapojení všichni stínoví zpravodajové a to je dobře. Prostě eh, my si musíme uvědomit, že jsme parlament, nikoli eh, oddělení rady a neměli bychom tedy upadnout do stejného typu debaty, jaký nyní provozuje rada. A já bych byla velice ráda, kdyby italské předsednictví udělalo všechno pro to, aby našlo eh, vhodnou dohodu a aby se věci pohnuly. Děkuji a teď je čas na to, aby se přihlásili stínoví zpravodajové a poté kolegové, kteří si k tomu také přejí něco dodat. Prosím, omezte se na dvě až tři minuty každým. EPP Brian Hayes. Tak já eh, asi trošku přetáhnu dvě minuty, poněvadž, eh, pane předsedo, to je velmi důležitá zpráva. Eh, především chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za odvednou práci. Myslím, že jsme se měli důkladnou debatu u kulatého stolu, včetně s SCC a myslím, že je velice dobré, kdybychom našli politickou zhodu, ale e, zatím jsme ji nenašli. A e, navzdory, o tom, navzdory tomu, že paní zpravodajka nyní přichází se třemi novými návrhy, které v tom původním, e, v té původní verzi nebyly, a vzhledem k tomu, že musíme být uvážliví a Eh, přiměření. Eh, je pravda, že už nějakých 18 eh, měsíců se tím zabýváme, ale v USA to trvalo 6 let a bylo popsáno 700 stran a vypracovali si několik různých dopadů, tedy posudků dopadů a teprve letos dospěli k jakému si výsledku. No a výsledkem je to, že v Spojených státech se bude muset eh, změnit nějaký 10% eh, fondů. Eh, problém, který vidím u Niny, je ten, že ona prostě vzala americký model a snažila se ho napasovat eh, na náš eh, peněžní trh, jenomže náš je velmi, velmi odlišný, takže tady myslím je třeba opatrnost, abychom dospěli k výsledkům, které budou dobré. K těm výsledkům kulatému stolu, kulatého stolu. Tady se hovořilo o systémových rizicích a to je uh, Eh, něco, eh, co eh, tady prostě je. Prostě tady ty fondy skutečně fungují na krátkodobém, krátkodobém horizontu. A jsou to, prosím pěkně, fondy velké pro velké korporace. A e, ve e, Spojených státech došlo e, k takovému jednomu důsledku krachu Lehman Brothers. A sice tam to nebylo dolar za dolar, ale bylo to 99 cenu, centů k dolaru. To je jeden, jeden americký případ. A my navrhujeme radikální změnu v tom, co navrhuje Nina. Ona hovoří o výnaps a sínaps. A to by mohlo být eh, to má velikost nějakých, já nevím, jednu triliardu eur, čili skutečně eh, potřebuje něco, co je přiměřené. Já neříkám, že ty eh, si navs eh, to je v Evropě něco, co může zase dospět do problému. Ne, to je hm, prostě nám jde, abychom tu úpravu udělali dobře. Když se podíváte na posměvací návrh 22 článku 1, tak to vlastně znamená, že 80% stávajících sína eh, musí skončit. Ano, já, eh, ano, jistě, já bych to o tom mohl hovořit eh, dlouho. A možná, možná dvě minuty, Ne, to nejde, to nejde, protože tady máme ještě řadu dalších kolegů. Dobře, to podstatné, co chci říci, je toto. My si zahráváme s tímto návrhem. A sice v podmínkách, kdy máme eh, takzvaný non-bite landing. A já si myslím, že přistupovat k tomu v těchto podmínkách, kdy to nebylo eh, vyzkoušeno, tak to je špatně, podle mě. To je můj názor. Děkuji. Pan Kamal eh, CR. Děkuji vám a děkuji Nyně za to eh, dlouhé, zajisté dlouhé přemýšlení, eh, které si to vyžádalo. Já vím, že to nebylo nic jednoduchého. A děkuji také za úsilí o nové myšlenky. A také, eh, že tedy hledáme řešení i jinde, nejenom v EU. Ale jak to řekl Brian, jestliže eh, hledáme řešení podle cizích vzorů, tak je třeba posoudit také eh, to, zda jsou vhodné pro naše podmínky. Máme stejné trhy, máme tedy eh, podobný trh veřejného s veřejným druhem? To Eh, eh, ano, taky ještě otázka kvality evropského dluhu. Také eh, jaký je ten náš retailový trh sína ve srovnání s tím americkým. A já si pamatuju, kde se to vzalo. Na začátku jsme tady měli myšlenku, že máme nějakou firmu, řekněme železnici nebo vlaková doprava, která si chtěla tedy zakázku v, jedno, v, hodnoce, v hodnotě jedné miliardy a teď je potřebovala krátkodobé peníze. Takže e, obrátí se na banku, řekne, ano, e, můžu si sem uložit miliardu eur, ale já to můžu potřebovat e, možná ve středu, možná příští týden, možná za měsíc. A to samozřejmě pro banky ani pro eh, korporátní fondy to není nějak váš atraktivní návrh. A, a jestliže tedy eh, my jsme eh, je žádali celkem nedávno, abych se restrukturalizovali, tak to asi není ten správný přístup. Čili já si myslím, že je to tak, že vy navrhujete, abychom vnutili evropskému trhu americké řešení. Brian řekl, že v Americe to trvalo sedm let. Eh, uvědomujeme si, eh, jak to dopadne, ale my, nám, my máme nástroj přece. My máme náš výzkumný servis parlamentu, eh, který právě dělá posouzení dopadu. Čili já bych chtěl, abychom, než se pustíme do takto vysoké hry, abychom požádali o posouzení dopadu někoho neutrálního, například eh, náš výzkumný servis. Ano, samozřejmě, že si to vžádá více času, ale to zase nebude žádná tragédie. Můžeme eh, požádat o celkem přiměřený termín. No a pak budeme mít objektivní posouzení dopadu a o tom se už potom můžeme bavit. Určitě to bude neutrální posudek toho, jak, to, jak se to tady projeví na trh krátkodobý depozit. Čili eh, než se začneme bavit o obcích, tak jaké jsou dopady těch bezpečnostních bufferů, těch eh, CNAVs, VNAVs, eh, kapitálové rezervy a tak dále, omezení CNAV eh, investorů na retailové. Ne, my skutečně dneska nikdo nevíme, jaký to bude mít vliv. No takže vyžádejme si od našeho výzkumného servisu Eh, ať nám to posoudí. Eh, pak budeme moci eh, vám poskytnout daleko lepší a informovanější debatu. Pardon, můžu, mohu něco říct k té, tomu druhému návrhu? A, a pardon, já chci ten návrh podpořit. You say you support the suggestion? Okay, we take note. Eh, but something that can be decided. Dobře, eh, dobře, ale toho určitě <laughs> nerozhodneme v dnešní debatě. Dobře, eh, bude zapsáno. Pan Ježe, Ježek za Alde. Děkuji, pane předsedo. Jelikož stínoví zpravodajové mají omezený čas, já tedy se soustředím na to klíčové, a sice systémová rizika Eh, jakožto výhoda pro Sinat. Potom eh, kulatém stolu, eh, jak to svolila paní zpravodajka, byl to výborný nápad. Zdálo se mně, že jsme tady měli, nebo že by tady mohl být konsensus o tom Wiesen Redemption Gate. A zdá se, že už ne. A tento návrh zprávy hovoří o e, výrazné proměně e, mapy e, peněžního trhu. Tady bylo uděláno mnoho a děkuji za to. Já se obávám, že ačkoliv je těžko předpokládat tu konverze CNAVs na government CNAVs, kdy to může nastat, tak k tomu mám taky určité obavy. Je opravdu reálné, že bychom eh, skopírovali řadu aspektů amerického systému vzhledem k tomu, jak eh, je to u nás oddílné. Eh, mohl by americký systém fungovat na našich 28 různých státních způsobech, státních dluzích, nebo ne, vedlo by to k fragmentaci. Já si myslím, že by to eh, nesprávně eh, mohlo vlády eh, ponoukat k tomu, aby jim dluhy přestaly vadit. A co ještě důležitější, budou tedy peněžní trhy financovat reálnou ekonomiku, protože financování vládního dluhu to je něco jiného. A myslím, že to jde spíše opačným směrem, nežli eh, snaze eh, Evropy eh, přesunout se více, se opřít tedy o soukromé financování. Otázka je taky, kolik CNAFs budou postiženy tou definicí, tedy retailové, vládní, kolik z nich se bude muset změnit. No a e, navíc e, tam jsou ve hře také dolary a libry, nejenom eura. Povede skutečně e, tento systém k nekonverzi sínaus na výnavs? A co potom? Budeme muset zakázat sínaus nebo některé druhy? To já nenavrhuji, to je otázka. Obecně řečeno, dostáváme se zpátky k výchozí otázce Potřebujeme si na vztah, jak je potřebuje, jak, jak je známe, na to, aby byla financována reálná ekonomika. Já tady bych nerad zdržoval legislativní proces, ale vzhledem tomu, že tento návrh eh, výrazně překreslí mapu běžního trhu, určitě bych nebyl proti eh, tomu posouzení dopadů, ale potřebovali bychom, aby bylo jasně řečeno, jaké cíle a dokdy. Nechceme to zpomalovat, nechceme blokovat reformy, ale eh, chceme mít jasné odpovědi, pokud možno přehledné jednoduché o tom, co je to sínav a výnav. Děkuji. Děkuji za GUE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji nyně za tvrdou práci je těžké dosáhnout kompromisu takového návrhu, ale zaguje náš důraz je na to, co je třeba udělat. A mohli bychom se smířit s něčím podobným, co bylo ve zprávě Chadraují v minulém mandátu, ale obecná poznámka, já jsem slyšel diskusi o unii kapitálového trhu a podpoře dlouhodobí, eh, dlouhodobých půjček eh, pro malé a střední podniky tradiční bankovní a nebankovní úvěry. A zatím mě nikdo mě nepřesvědčil, že když se nedostavují tedy bankovní úvěry, tak je třeba to řešit formou nebankovní. Avšak, eh, co se týče konkrétního návrhu, domnívám se, že to, co nás znepokuje, je retailová kategorie synavů. A nevím, proč to potřebujeme, protože synavy se tváří jako něco, co nejsou. Tváří se, že jsou likvidním ekvivalentem a nejsou. A proto ten cíl vlastně zde nevidíme. A hrozí zde daňová optimalizace a proti tomu rozhodně jsme. Také nevidíme, proč v tom eh, nařízení o vládních synavs existují pravidla, která vytvářejí eh, kapitálový nárazník do výše až 3 a u státních dluhopisů to ne, je to až do 80%, ne 80%. A to platí také pro vážení rizika. Místo tedy hrubých aktiv. A také jsme velmi znepokojeni poplatky a různými mechanismy, které umožňují vstup do fondu protože to nepřispívá větší bezpečnosti. Je to také zákaznější podpory, proto jsme, ale zatím nevíme jasně, jaké by měly být výjimky, zda byly notifikovány a schvalovány. Tady důvody nevidíme, určitě uznáváme, že došlo k navýšení transparentnosti, ale to neřeší základní problém, Nejde o to, aby věci byly transparentnější, ale o to, aby se některé věci prostě už nemohly stát. A také podporujeme, aby e, deriváty OTC byly tedy vypuštěny z okruhu přípustných aktiv. Děkuji. A nyní za zelené Eva Žolí. Děkuji, pane předsedo. My bychom rádi poděkovali zpravodajce za návrh. Souhlasíme s některými součástmi jeho přístupu, ale máme zásadní rozpory u některých klíčových otázek. Zajímá jsme znepokojeni tím, co vidíme jako oslabení návrhu komise, pokud jde o synavy. A i když tyto jsou teoreticky omezeny na dvě kategorie, máme vážné obavy, že velmi dlouhé termíny pro syna z veřejného dluhu až do roku 2020 a příslušná omezení umožní ve skutečnosti, aby business model Sinas byl zachován po řadu let eh, do budoucnosti. A v duch návrhu komise bylo uplatnit eh, zásadu, že podobná rizika by měla vést k, k podobným regulačním předpisům a tak se vytvoří e, rovné podmínky. A minimální tedy polštář pro syna bude znamenat pákový požadavek, který bude v souladu s e, předpisy pro kapitálovou přiměřenost. A současné synavy až do roku 2020 budou vytvářet kapitálový poštář až do výše 3 aktiv s vážným rizikem, s tím, že státní dluhopisy mají nulovou sazbu. A tady by to tedy bylo až do 3 aktiv s vážným rizikem a tento návrh je tedy podstatným oslabením návrhu komise a my bychom chtěli požádat komisi, aby rychle vyhodnotila během následujícího měsíce dopad existujících modelů, které jsou na stole, protože si myslíme, že návrh zpravodajky by zachoval status quo, pokud by byl realizován. A takové hodnocení je ještě umocněno tím, že retailové si nás podle návrhu zpravodajky nemusí vytvářet ten polštář, který z našeho hlediska by vystavoval retailové klienty nepřiměřenému riziku. A víme, že největší politické skupiny jsou rozděleny, pokud je o otázku SINAVS a polštáře, ale domníváme se, že zde není místo pro smířlivost sedm let po krizi. Nic není zadarmo a větší návratnost nemůže být dosažena bez většího rizika a tvrdit opak nakonec znamená implicitně převádět toto riziko na daňové poplatníky. Na rozdíl od těchto součástí návrhu jsme pro posílení návrhu komise tím, že poskytneme přechodné období, abychom převedli současné snavy do Venac. A jediný druh synav, který, který můžeme považovat za synavy, které jsou investovány do státních eh, dluhopisů, protože plní nejen předpoklady v návrhu komise, ale také některé další požadavky, jako je dosahování bankovní licence a také se zde eh, předpokládá anticyklický, hm, tedy nárazník. Můžeme navrhnout, eh, můžeme podpořit návrh na zákaz eh, vnější podpory. Pokud jde o diverzifikaci, podporujeme plány na záchranné plány MMF Chceme také posílit návrh komise v následujících aspektech. Chtěli bychom explicitně vyjádřit, že MMF, které jsou v daňových rájích, by měly být zakázány aby ob- z obchodování v Unii. Domníváme se, že dohled ESMI by měl být posílen a zejména by mělo být zajištěno, že důležité MMF budou pod přímým dohledem ESMY v případě eh, závažného ohrožení finanční stability. Jsme také pro integraci. Musíme, pan předseda, musíme skutečně využít stejnou řečnickou dobu pro všechny řečníky. Hovoříte pět minut. Měl bychom mít stejné zásady, abychom mohli regulovat. Ne, je mi líto. Paní kolegyně. máme stejné požadavky na politiku retribuce. A není catch the eye, první Permož Beres jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce. Když se člověk ocitne ve slepé ulici, tak je potřeba vyvolat pohyb. A ten pohyb by neměl být za všech okolností stejný a tato věc je zablokována, je třeba to říci, čelíme finančnímu odvětví a finančním službám, které jsou nerovnoměrně rozděleny v členských státech a na to narážíme zde i v radě. A to hodnocení je podle tří kritérií. Spodovejka hovoří o třech otázkách, ty jsou důležité a já o tom nehovořím ve stejném pořadí, protože první kritérium je, je finanční stabilita a systémová rizika. E, finanční stabilita, tu hodnotíme. Za druhé, zda finanční trhy usnadní či neusnadní financování reálné ekonomiky. A třetí kritérium, zda případně prostředky daňových poplatníků je tedy používáno pro řešení nehod. A z hlediska těchto tří kritérií bychom měli jako evropský zákonodárce nalézt správnou rovnováhu a ne pouze v závislosti na konzervatismus některých eh, odvětví nebo některých eh, zastánců finančních služeb s dobrou návratností, ale která není nutně přizpůsobena eh, třem cílům finanční stability, financování ekonomiky a zamezit využívání prostředků daňových poplatníků a věřím, že v tomto duchu bude moci být Evropský parlament nezávislý. Pokud jde o návrh zpravodajky, pokud jde o diverzifikaci, předřečníci to uvedli, zpravodajka to uznala, skutečnost, že si vezmete jeden kousek z návrhu amerického, nás vystavuje dvojí potíži. Pouze kousek celého návrhu Spojených států a nikdo nedokáže srovnávat ani fungování, ani způsob financování, ani eh, eh, expozici amerických synav, pokud jde o plnění eh, svého portfolia z hlediska státního dluhu. Pokud jde o likviditu, to, co navrhuje zpravodajka, já mám strach ze dvou věcí. Za prvé, vědět, co se stane s návrhem komise, pokud jde o Bafru. to je jádro mechanismu, abychom umožnili synavům, které mají stálou hodnotu, aby reagovali na obavy, které všichni máme po krizi. A za druhé, pokud jde o větší diversifikaci synavu směrem k státním dolu, v čem to přispěje k financování reálné ekonomiky? To je záhada, která pro mě trvá, ale ráda se, ráda se budu podívat na další diskusi. Děkuji Sven Gigold. I will be uh, very short. Uh, Jen velmi stručně. Já si myslím, že klíčová otázka je, měly by fondy přebírat stejnou roli, jakou mají banky. To je v srdci diskuse. Uh, Padla tady celá řada argumentů, které měly chránit určité podnikové, podnikatelské modely a tak dále. Já si opravdu myslím, že pokud tedy garantujete určitou hodnotu, jste bankou a pokud jste fondem, musíte mít takzvanou floating hodnotu. Pokud tedy nejste nějakou stranou, která přebírá riziko, ale nemůžete jen tak být cénav a tím být přinucen Eh, poskytovat silně procyklickou akci. A já jsem opravdu překvapen tím, že řada řečníků vůbec nepoukázala na důkazy nebo na informaci, které máme. Máme zprávu Evropské rady pro e, systémové riziko, máme e, doporučení rady pro e, finanční nástroje. Já si myslím, že bychom se měli z, oddálit těch synavů. E, a já si myslím, že tam jsou důvody z finanční stability a jiné. Tady najednou je celá řada lidí, kteří žádají další hodnocení dopadu. Já tady mohu pouze říci, že je jasné, kam by to vedlo. Znamenalo by to, že půjdeme eh, zase do lucemburského předsednictví. A to by potom vedlo k tomu, že máme irského stínového zpravodaje, britského zpravodaje, dalšího britského stínového zpravodaje a tak dále říkám vám úplně otevřeně, jak to vidím. A můžete na to eh, reagovat agresivně nebo jak chcete, ale říkám to tady otevřeně. Máme otevřenou debatu, takže já si dělám starosti o reputaci tohoto výboru v minulosti. Vždycky jsme měli velkou citlivost ohledně toho, že lidé neměli eh, roli zpravodaje, pokud eh, jsme měli určité obavy v tom smyslu, že by tam mohlo dojít ke konfliktu zájmů s jejich zemí. A najednou tady máme koncentraci, která není dobrá pro zviditelnění toho, této sněmovny. A také chci říci, že máme celou sérii zpráv, kde existuje riziko, že toto, tento výbor oslabí návrhy komise. Máme to, vidíme to zde, vidíme to i e, u reformy strukturálního bankovnictví a e, opravdu tady máme e, slabé reakce na, slab, na oslabování finančních služeb. Já si myslím, že tady je opravdu nebezpečí, že tato sněmovna se vzdaluje tradice posilování finanční stability, vracíme se zpátky do minulosti, kde jsme měli komisaře, irského komisaře McCreevy, který chtěl oslabit nařízení o finančních službách a eh, sněmovna mu eh, tleskala. To by bylo opravdu velmi špatné. Teď to vypadá, že jdeme tímto směrem a já najednou vidím více a více prvků tohle, když si prostě čtu um, o, té eh, unie, kap, o, o té unii kapitálových eh, trhů a tak dále. Takže opravdu dávejme si pozor na to, abychom uh, vy, dostali očekáváním uh, občanů, že budeme velmi uh, tvrdí, co se týče těch uh, nařízení finančních služeb. Děkuji. Jakob von Weizsäcker, prosím. po této vyměně názoru. teď jenom vidím, nakolinina zmocnila těžkého dosie. To je prostě jeden z těch dosie, kde lidé se snaží říci, můžete mít všechno, ale prostě nemůžete. Buď zachováte sektor cena, což je velký sektor, všichni to víme, a nevyřešíte eh, systémová rizika, které se s tím pojí, anebo prostě přestaneme předstírat, že cenavy jsou jako, jako hotovost. Prostě máme tady eh, na výběr, musíme se rozhodnout. Když opravdu chceme jít do, do, do, do těch detailů hodnocení, tak já mám prostě jednoduchou otázku. A sice, co ta navrhovaná legislativa řekne k k těm cenavům a hotovosti, kde jsou tam systémová rizika, co se týče splatnosti a transformací likvidity. To je klíčová otázka, která leží na stole téhleté legislativy a já, já si, mě by tedy bych si kladl otázku, co s tím, pokud eh, odpověď by bylo, je tedy 3% eh, opravdu dost, pokud bychom to rozměnilo více, tak bych si opravdu dělal starosti. Eh, zvlášť když zvážíme, že by byly hlavním nástrojem, hlavním takovým motorem které se pojily s těmi problémy s Lehman Brothers, a takhle se to vlastně potom šířilo, takže proč, proč jsme na to nezareagovali rychle? V minulosti jsme nebyli úspěšní a pokud budeme takhle pokračovat, zase budeme neúspěšní. Možná ne ze stejných důvodů, na které poukázal Sven, ale určitě si z nás budou dělat srandu všichni, kdo to berou vážně, kdo se opravdu vážně dívá na systémová rizika. Děkuji. Děkuji poslední řečník předtím, než se obrátíme na komisi. Ještě jednou eh, Sofie Gula se hrozně líbí, když to takhle spojuješ, svene. V minulém mandátu byly pouze němečtí zpravodaje o depozit garantijským a musíme vždy zamezovat tomu, aby nedocházelo k e, národnostnímu zkreslení. Nemůžeme se zlobit na kolegy, kteří jsou zde přítomni ALDE se rozhodla nejlépe, sledujte vyjádření našeho stínového. Na velmi důležité téma, já jsem znepokojen dvěma věcmi v návrhu, který je před námi. Za prvé, rozsah změn oproti návrhu komise. Nevím, zda potřebujeme dopadovou studii, nebo ať se k tomu vyrábí ECB e nebo někdo jiný, ale pokud se změní úplně logika návrhu, tak je třeba si položit otázky. A za druhé, odlišnosti oproti Spojeným státům, pokud jde o financování reálné ekonomiky, ty rozdíly jsou takové, že je třeba se tím zabývat. Nejde o to kopírat americký model, ale je třeba si položit otázku, zda praxe, která skutečně patří do jiného typu financování ekonomiky, se hodí pro tu naši. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní se obracím na komisi. Pan Linder, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem poslancům a poslankyním tohoto výboru za zajímavou diskusi. Tak rychle na tu, k té těžké otázce. Když jsme předkládali tenhle ten návrh, chtěli jsme se zaměřit eh, na finanční stabilitu, ale zároveň zachovat života schopné odvětví. Teď, když jsme o tom hodně dlouho diskutovali, jak v parlamentu, tak na radě, tak jsme si uvědomili, že tady máme velmi různorodé pohledy na věc ehm, proto chápeme také, že zpravodajka navrhla kompromisní řešení. ta, celá věc je velmi komplikovaná, komplexní. Hodnocení dopadu, které eh, vypracovala eh, komise, je velmi detailní, nedávná a dobře vypracovaná. Takže samozřejmě komise ji vypracovala, jak nejlépe mohla eh, co se týče dalšího hodnocení dopadu a času, kolik by to vyžadovalo, máme samozřejmě mezinárodní závazky v této oblasti, které musíme naplnit a víme, že to prostě trvá dlouho. Jak už jsem říkal, poskytneme vám podporu, pokud potřebujete jakési technické vstupy, odborné vstupy a uvidíme, co ještě vznikne z diskuze mezi eh, spravodajkou a stínovými spravodajmi k těm eh, kompromisům. Zatím děkuji. Thank you to the Commission. Uh, Děkuji nyní komisi. Já eh, vám děkuji za to, že jste tady s námi vydrželi i eh, v době tedy eh, déle, než jsme už nařádali. Ale prostě ta je důležitá debata. Otázka na komisi. Rozuměl jsem vám správně, že nebráníte svůj návrh v plném rozsahu. Uh, Když jsme eh, předložili návrh, domnívali jsme se, že je to to nejlepší. A také jsme věděli, že, eh, že eh, Eh, přímá transformace amerických výsledků by vzhledem k jiné struktuře mohla vést k jinému výsledku. Domníváme se nyní, že tento návrh bude fungovat, ale také máme to eh, máme, je to prostě politický proces a Eh, budeme se stavět konstruktivně k politickému řešení a politické dohodě. Dobře, čili ta odpověď v podstatě byla ano na vaši otázku, je to tak? Dobře. A ještě jednou dám slovo paní zpravodajce eh, s prozbou, aby byla stručná. Dobře, já bych tedy poděkovala všem za návrhy a Eh, možná, že tady už to zaznělo, ta otázka, čím jsem se providěla, že jsem tohle to dostala na krk. Eh, ano, já eh, akceptuji to, že tady to, co máme na stole před sebou, není dokonalé. Viděli jsme už i tedy dříve, i teď, že máme jasné hranice a ty jsou pro lidi nepřekročitelné. Jde o to, abychom mm, svázali jakýsi hraneček, balíček, protože eh, zatím tedy je eh, vidět, že tady pokrok eh, není nijak závratný. Prostě my se hod musíme sesednout a protože jinak my máme každý svoji pozici a e, ty jsou neslučitelné, čili my skutečně musíme začít bavit o tom, kde jsme schopni ustoupit a přistoupit na kompromis. A já musím říct, že to není úplně skopírované ze strany e, tedy pod amerického vzoru. Já jsem měla jednu takovou konverzaci s e, SSCC a pak jsem také diskutoval o tom, jakým způsobem lze zvládat rizika přiměřeným způsobem. A proto se snažím najít eh, nějaký způsob. Momentálně je to tak, že Spojené státy i komise eh, se zabývaly tedy stejnými návrhy. Čili toto je možnost. A já jsem tedy eh, nechala čas pro tyto návrhy až do roku 2020, což tedy ve Spojených státech tak nebylo, nebo není. A já nevím, eh, my tady eh, někdy říkáme, že nechceme americký návrh, pak bychom řekli, no mohli bychom vzít, já nevím, něco na nějakou dobu. A my se teď zhruba zabýváme horizontem pět let a je tady zkušenost z minulého období, že tedy se nepodařilo najít dohodu Teď to vypadá, že ta dohoda, že tady pro ní není příliš velký prostor, no jenom, že když to zase odložíme, tak eh, co se změní? Já spíš říkám, že prostě teď je čas na to, abychom s tím něco udělali. A my eh, nejsme úplně eh, důvěryhodní, protože my nejsme rada, my jsme parlament a přesto zde probíhá stejná stejná debata. My jsme parlament, nejsme komise a to tedy opět bychom neměli replikovat to, co říká komise. Za posledních pár měsíců se skutečně něco změnilo. A my tedy nežádáme eh, nové, nebo neměli bychom žádat nový eh, posouzení dopadů, protože to, o čem my tady hovoříme, je odvozeno z posouzení dopadů, který náš parlamentní servis Eh, provedl v září 2013 a od té doby se to zas tak moc eh, nezměnilo. My tady máme prostě pohled na veřejný sektor, eh, částky do jejichž výše můžeme jít, čili tady se opravdu nedošlo, hm, tady nastalo nic výrazně nového, čili není důvod to odkládat. Já si myslím, že není třeba žádat další další eh, posouzení dopadů, protože to znamená odklad a to vyhovuje jedině finančním trhům, peněžním trhům, ničemu jinému, nikomu jinému. Čili já si myslím, že je třeba, aby se každý zamyslel nad svou pozicí a zapřemýšlel nad tím, Eh, jak to dát dohromady jako balíček. Protože já si myslím, že je opravdu důležité, abychom se dohodli co nejdříve a nečekali na lucemburské předsednictví. Ano, eh, já vím, že tady nastávají takové ty nápady eh, a že se uvažuje, co kdo má za lubem, protože je od tamtud nebo od jinut. Čili my jsme ale tady Evropský parlament a my bychom měli brát eh, svou zodpovědnost vážně. A eh, prostě takové ty poznámky nemůžete eh, to svěřit britskému zpravodajovi nebo francouzskému zpravodaji, to ne. To zavání příliš pozicemi rady a to musíme opustit. My si prostě nemůžeme dovolit, aby se to tady zamrzlo, aby to bylo prostě neprůchodné, zadřené. My prostě musíme dospět k nějakému balíčku a já připouštím, že tady, eh, tady to nemám eh, úplně dokonale dopracované, ale prostě musíme uvažovat o tom, eh, jak zapracovat obavy toho, oného a dalšího, prostě jaksi všeho a všech. Čili naše důvěryhodnost eh, bude posílená tím, když to nebudeme zdržovat a naopak budeme intenzivně hledat způsob, jak to vyřešit. Takže děkuji vám. Děkuji paní zpravodajice. Tak náš plán je asi takový, že 11. prosince do mm, oběda pozměňovací návrhy, e, potom hlasování v Ekonu 23. 24. února samozřejmě to e, požadavek, požadavek na posouzení dopadu, to ten ten může být, e, vyhodnotíme, jestli to bude možné, Možná bychom tedy v tom případě mohli eh, uvážit, eh, jestli tedy eh, by se třeba mm, pozměňovací návrhy, tedy lhuta pro ně nemohla odložit do pár dní, možná, že pokud to zpravodajka zváží jako nutné, tak prosím, ať nám to sdělí, nebo může nám to sdělit hned, jestli už ví. Já osobně eh, si myslím, že eh, rozhodnutí za dva, tři se neudělá, neudělá. Čili my máme tento program a máme ehm, na starosti ještě řadu další legislativy, eh, takže tím, tím posunutím, tak to můžeme dát někdy jinde, ale nevím. No. Předseda, ne, ne, Eh, já teď eh, nehovořím o posouzení dopadu, ale tedy eh, jestli tedy dodrže ten harmonogram nebo ne. Možná, že v tomto harmonogramu bychom mohli dovolit pár dní navíc pro pozměňovací návrhy. Paní, před, paní zpravodajka, pokud se nezmění zásadně celý, pozměn, celý eh, harmonogram, tak to je možné. Dobře, takže by to potom bylo eh, středa ve Štrasburku. Ano, pokud vím, tak koordinátoři ještě eh, zváží možnost dalšího posouzení dopadu. Ano, pokud to budou chtít, tak to eh, zvážíme. Čili eh, zatím to znamená, že se držíme současného harmonogramu se současným návrhem. Ano, ano, pouze odkládáme termín pro podávání pozměňovacích návrhů o pět dnů ale samozřejmě koordinátoři eh, se mohou pobavit o eh, návrhu na dalším eh, posouzení dopadu. Ale v této chvíli potvrzuji současný harmonogram s tím, že se jenom o pět dnů odkládá termín pro pozměňovací návrhy, čili 17. prosince, pozměňovací návrhy 21. ledna, projednání pozměňovací návrhu 23. 24. února, hlasování v eh, výboru a hlasování na plénu v březnu, březen 2. A teď se dostáváme k bodu číslo 7, což je pro dnešek poslední. Já se omlouvám zpravodajce, že musela čekat, snažil jsem se, víc to nešlo. Takže e, referenční indexy, čili benchmarky. E, paní zpravodajka má okamžitě slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Ráda bych začala velkými díky také eh, stínovým zpravodajům za to, že dnes se může odehrávat výměna názoru eh, k tomuto velmi důležitému tématu. Než se k tomu dostanu, tak eh, administrativní záležitosti. Já se pokusím to dopracovat do konce týdne a předpokládám, že zveřejněna eh, tato zpráva bude v první půlce příštího týdne včetně tedy eh, plného textu a eh, také historie změn na mé webové stránce, eh, také mm, organizace, se kterými jsem se setkala v této souvislosti, všechno to tam bude k dispozici. No a zároveň se snažím dodržet časový harmonogram, přičemž 20. Eh, leden je termín pro pozměňovací návrhy. Tak a co je podstatou toho návrhu? Jak už jsem eh, řekla, je to rozsáhlé a komplikované téma, čili eh, nyní tedy o obecný přístup a ty nejdůležitější, nejdůležitější otázky. Eh, my jsme chtěli legislativně ošetřit eh, zabránění eh, další manipulaci s referenčními indexy, poněvadž jsou důležité mm, to makroekonomické ukazatele pro finanční trhy, komoditní trhy, retailový trh a další. Spolehlivost těchto referenčních indexů případně zrušení nějakého indexu, to může mít důležitý, významný negativní dopad na reálnou ekonomiku. A to platí zejména pro ty rozšířené indexy, na které se široce odkazuje stabilita finančních trhů a ekonomiky. Tomu pomůže nejlepší e, dostatečný počet referenčních indexů, které jsou spolehlivé a transparentní odtud se odvíjí potřeba proto, abychom mm, umožnili uživatelům eh, těchto indexů eh, lépe využívat tím, že budou mít hlubší vhled do toho, jak vznikají a budou si moci zjistit, jak je nejlépe používat a to disciplinovaně. Za druhé, jasná přiměřenost vzhledem eh, k dalším požadavkům vlád na indexy, tak abychom zajistili že ty důležitější indexy budou podrobeny přísnějším kritériím, přičemž zároveň bude možné je zjišťovat a pracovat s nimi za přiměřených nákladů. Dále, co se týče přiměřenosti a transparentnosti u důležitých indexů, které mají eh, vysokou referenční hodnotu nebo systémový význam, je vhodné eh, zavést eh, závazné vládní požadavky na základě mezinárodních principů Tyto požadavky eh, musí eh, obsahovat přiměřený přístup k různým typům benchmarků podle jejich eh, kapitálového významu. Důraz se třeba klást na větší transparentnost pro uživatele a pro spotřebitele. Toho lze dosáhnout tím, že administrátoři budou muset zveřejňovat prohlášení k referenčním indexům. A dále by zde měly být eh, prohlášení, eh, která budou nezávislým auditem ověřována. Tím, že budeme mít eh, rozsáhlé požadavky na méně důležité indexy, tak to by vedlo k rizikům zbytečných nákladů. Takovéto náklady by potom mohly Eh, nabídku eh, těchto benchmarků či indexů eh, snižovat a vedlo by to k vyšší zátěží na podniky a domácnosti v situaci, kdy chceme zvyšovat konkurenceschopnost na prvním místě. V této souvislosti je třeba mít také upravených indexů na základě regulovaných dat a komoditních indexů na základě eh, příspěvků od eh, nedohlížených příspěvatelů. Eh, to je třeba mít v souladu s mezinárodními standardy. Pokud se týče kritičnosti, potřebujeme dvojí přístup ke stanovení důležitosti benchmarku. Za prvé, indexy s velkou referenční hodnotou, to znamená 500 miliard eur a více eh, za určité období, tak ty by měly být považovány za důležité či kritické. Nicméně eh, takto pevný kvantitativní práh eh, není vhodný pro rychle se rozvíjející trhy. Proto je třeba, aby příslušné orgány mohly dle svého uvážení zahnout další indexy do těch kritických na základě objektivních eh, posouzení důležitosti. Dále, tam, kde referenční indexy eh, se ovlivňují ze strany více členských zemí, pak by se jejich důležitost měla posuzovat na evropské úrovni. Ovšem, pokud jde o čistě národní indexy, nechť si o nich rozhodují členské státy sami. Co se týče třetích zemí, Eh, zajištění přístupu k širokému výběru indexů, které jsou důležité pro fungování finančního systému a reálné ekonomiky, musí obsahovat také vhodná opatření, použitelná opatření pro administrátory ze třetích zemí. V současné době žádná jurisdikce mimo Evropskou unii nemá příslušný legislativní rámec a nic podobného se v dohledné době neočekává. To znamená, že eh, jejich systém je nedostatečný. Eh, zároveň je třeba eh, zajistit stejné podmínky pro administrátovy v EU i mimo. Proto je třeba, aby evropští uživatelé měli přístup k indexům z třetích zemí. A dále zde máme ekvivalenční rozhodnutí vzhledem k určitým indexům a dále schvalování vzhledem eh, k administrátorům v EU i ve třetích zemí je třeba také dopracovat a přidat. A ještě dva poslední body. To se týče výkonových ukazatelů. Eh, je možné narazit u každého indexu na střed zájmu a další potíže, a je třeba dát přednost širokému záběru. Je třeba také uznat to, že konstrukce eh, indexů, které využívají další indexy nebo kombinanců eh, dalších indexů, aniž se přidávají vlastní eh, vlastní data, tak to má být považováno za užívání, nikoli za tvorbu indexu. A dále poskytování více informací uživatelům, eh, uživatelů z eh, řad eh, firm finančního sektoru a tak dále, by mělo zvyšovat jejich použitelnost, ale také zvyšovat míru ochrany pro uživatele. Proto sledované entity by se měly nadále snažit a více snažit o informování uživatelů o specificích těchto benchmarků, a e, včetně tedy v finančních e, kontraktech. Já myslím, že e, to na tomto uzavřu a těším se na stínové zpravodaje. Děkuji, pan Heckmark, který zastupuje stínové APP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zastupuji pana Niedermayera, který je v Kuala Lumpuru, kde eh, plný závazek eh, hovořit na konferenci centrálních bank. Nechá mě, eh, nechá mě zde a možná za to dostanu tričko. Ale byl jsem požádán, abych postoupil některé poznámky, které jsou v souladu s vyjádřením zpravodajky. A to se týká tedy i práce, za kterou děkuji. Samozřejmě manipulace s Euriborem vyvolaly velké, velké pozdvižení. A vzhledem k tomu, že máme nařízení o zneužití trhu a příslušnou směrnici, tak se změnila situace. A potom přišly návrhy Evropské komise. Ale současně globální reakce G20 skrze principu IOSku. Znamená, že tyto indexy jsou stále více přijímané. Pan Niedermayer má tři obavy, co se týče rozsahu nařízení. Ví, že čím hlubší a delší bude, tím více bude volání po prováděcích předpisech. Za druhé, regulace IOSku oproti evropské regulaci. Když byl tento návrh eh, IOSku předložen, tak nebylo zcela zřejmé, kam až bude sát jeho působnost. A více méně je, představuje základ pro regulaci a není pravděpodobné, že nařízení EU se stane novou normou. Takže musíme zajistit určitou rovnováhu. Dnes některé indexy, které jsou používány často je účastníky trhu, nejsou tedy původem z EU. To znamená, že dohled bude muset rozhodnout, zda jsou dostatečně bezpečné pro trhy v EU, zda EU bude přijímat větší regulaci a v některých případech tedy benchmarky IOSCO nebudou přijatelné a to bude mít dopad pro evropské občany a evropské podniky. Důležité tedy je, že pokud chceme považovat eh, indexy IOSCO za bezpečné, nemůžeme přijmout tedy návrh v současné podobně. A třetí hlavní problém je transparentnost samozřejmě. Bylo to zde již dnes zmíněno, celkově to. Pan Niedermayer eh, doporučuje, aby se zúžila působnost, aby se vyjasnila otázka prováděcích předpisů a držet se v tom eh, nařízení co nejblíže norem IOSCO a zajistit, aby byla i ekvivalentnost s prováděcími předpisy IOSCO. Chce poděkovat zpravodajce za vzájemné pochopení a dobrou práci a navrhuje také, aby byla provedena parlamentní analytickou službou eh, studie vzhledem k nové situaci, která existuje to bylo vše od pana Niedermayera i ode mě. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za SAD Horas Fernandez Salvarez. Dobrý večer, pane předsedo. Nejdříve jsem chtěl poděkovat zpravodajce. Během posledních týdnů jsme intenzivně spolupracovali a domnívám se, že během následujícího týdne Budeme pracovat, abychom připravili tento návrh co nejrychleji. Je důležité mít eh, příslušné normy. My jsme zaznamenali případy manipulace, bylo to v tisku v posledních letech, v posledních měsících, protože tato manipulace se netýká pouze Euriboru, ale došlo i k jiným krokům u jednotlivých směných kurzů například, takže Evropa a finanční trhy jako celek potřebují předpisy a normy, abychom zamezili manipulaci s indexy, ale nejen mm, manipulace, ty indexy by neměly být nesprávné a neměly by nepřesně seznamovat s realitou a neměly by vyvolávat nestabilitu nebo zmatek na finančních trzích. Socialistická skupina pozitivně hodnotí tento návrh, který byl předložen tedy Evropskou komisí a abych byl stručný, tak se omezím na tři či čtyři body, které si zaslouží intenzivní práci v následujících týdnech. Za prvé, nařízení vychází z definice indexu s kritickým významem. A to se nám nezdá vhodné, protože je to kvantitativní hledisko, z základě kterého se rozhodne, že něco má kritický význam nebo ne. A to vlastně ponechává určité právní vakuum. Není to dostatečně důkladné. Některé fondy využívají tyto referenční indexy a ty by se ocitly v právním vaku. Přičemž by to mohlo být skutečně kriticky důležité pro finanční stabilitu. Jindy v některých ekonomikách, v některých státech, nikoli na úrovni celé eurozóny, některé věci tedy mají kritický význam a nemyslím si, že by ta definice měla být kvantitativní a rigidní za prvé proto, že objektivně neexistuje možnost měřit tyto věci, ty, měřit fondy, které využívají tyto indexy. A potenciálně by to mohlo vyvolávat nestabilitu. Druhá věc. Proporcionalita celé normy. Domnívám se, že je třeba mít určitou míru proporcionality. Samozřejmě nemůžeme použít stejnou regulaci pro Euribor a Libor, pro stejné indexy, které mohou mít významný dopad na finanční trhy. A jiné jsou používány pouze v regionálních ekonomikách nebo v některých, některých odvětvích pouze, takže nemají takový systémový dopad. Takže proporcionalita Avšak bude třeba definovat rozsah té proporcionality. Co, je, co má kritický význam a co kritický význam nemá. A suroviny ty také patří do indexu. Třetí věc. Otázka třetí země. Návrh komise je neúplný. A nemůžeme to všechno ponechávat mimo a potom model dohledu, který by měl být spíše definován. Děkuji zprodej. Děkuji za EKR Svenbor. Já budu stručná vzhledem k tomu, že řada věcí zazněla. Já bych se chtěla připojit ke komentářům z pravodajky. Už jsme úspěšně spolupracovali se Stínovými a měli jsme možnost vyjádřit názory v celém procesu od, její, od jmenování zpravodajky tři oblasti omezení působnosti třetí země a administrativní zátěž, pokud jde o působnost na prvním místě. Byl důvod, pro Tajosko připravilo dvě zprávy o indexech. V roce 2012, kdy zásady ISK u cen ropy byly změny, a druhá zpráva v roce 2014 o zásadách pro finanční indexy. Připravili dvě zprávy pro dvě různé oblasti, protože měly velmi odlišné typy administrativy. Lidé, kteří připravují tyto indexy, a já vyzývám, abychom vzali v úvahu specifičnost a rozdílnosti mezi finančními indexy a indexy, které eh, připravují veřejné agentury, u fyzických komodit. Je třeba chápat dynamiku na trhu a například u ropného trhu, který ovládá OPEC, vzhledem k politické dynamice některých přispěvatelů do indexu, tak tady bych spíše uvítala, aby fyzičtí tvůrci indexu jako, jako Irán a Rusko, aby tedy vlastně ta zátěž byla vysoká a abychom pochopili, jaký je rozdíl mezi působností pro fyzické trhy a indexy, které jsou na rozdíl od toho spojeny s finančními ukazateli u finančních služeb. Tedy pokud je o administrativní zátěž, souhlasím s pravodajkou, je třeba, aby zde byly uplatněny co nejvyšší normy a je třeba rozhodnout, kdy se jedná o index s kritickým významem a ten režim musí být přiměřený a určitě nebude stejný jako u těch, které jsou považovány za kritické. A také bych vyzvala všechny poslance, eh, aby sledovali to, co se stalo ve Spojeném království, pokud jde o regulaci o Liboru. Bylo to nyní regulováno přes rok a ty normy jsou skutečně velmi přísné, pokud jde o ty, kteří to ovlivňují. Takže spíše než eh, vynalézat vynalezené, Měli bychom se zabývat tím, jak nařízení o Liboru je naplňováno, když existují ta nová pravidla. Také bych eh, chtěla se přemluvit pro zachování diverzity u investorů a společností. Je třeba jim dát na vybranou. Eh, třeba, aby existovala transparentnost, pokud jde o metodiku a správná rozhodnutí mohla být použita u indexu. Ale musíme také zjistit, že pokud eh, vlastně všichni užitelé jsou současně eh, kompilátory, tak ten řídící sektor, který mění eh, index, klade, vytváří otázku, zda vlastně v současnosti také ten tvůrce vytváří příslušnou kompilaci. A pokud jde o třetí země, už to zaznělo, ale protože neexistuje legislativní návrh jinde ve světě, musíme být opatrní, abychom nevnucovali normy všem ostatním. E, normy IOSCO a zásady IOSCO existují a bylo by užitečné, aby fungovaly, pokud jde o ekvivalentnost rozhodnutí. A chápu, že pan Niedermayer volal po dopadové studii skrze oddělení studií. Já bych ráda toto volání podpořila. Děkuji. Děkuji Mariza Matíáš. Děkuji. Pokusím se být velmi stručná rovněž. Myslím, že nemáme moc času na naše jednání a také bych chtěla poděkovat zpravodajce za úvod a za zmíněné body. Bohužel, na rozdíl od kolegu, Zatím jsem se nemohla zúčastnit jednání stínových, ale přesto si myslím, že můžeme spolupracovat. Mám toho příliš mnoho, je těžké být všude. Obecně souhlasím s body, které zde zazněly. A ze všech důvodů, které byly uvedeny, a u něk- i z úst některých kolegů, potřebujeme jasné zlepšení nařízení o finančních indexech. Já myslím, že některé věci, které zazněly od zpravodajky, jdou tímto směrem. A to je věc klíčová, protože musíme zamezit všem typům manipulace. Máme řadu problémů, které byly zdůrazněny kolegy. A v tomto smyslu nechci věci opakovat, které zde zazněly. Chci se dotknout klíčových bodů, které bychom měli vzít v úvahu když mluvíme o této věci. Jedna z věcí, která je pro mě klíčová, je eh, souvislost aspekty tedy porušování a, střed zájmu. To by mělo být restriktivnější. Tam bychom skutečně měli tyto věci brát v úvahu. Druhá věc se týká působnosti. O působnosti zde hovořila řada kolegů. A já si myslím, že působnost indexu ta mandatorními příspěvky by měla být širší. E, další bod souvisí s integritou a ochranou indexu to vyžaduje, aby byly stanoveny meze pro dobrovolnost toku informací od eh, přispěvatelů k administrátorům pro příslušné indexy. To je třeba jasně říci. Konečně poslední bod, který bych chtěl zmínit, souvisí s implementací přechodného období. Domnívám se, že musíme zavést tak, takový, tak, takový model eh, realiz, uplatnění přechodného období, když se mění metodika, kdekoliv je to možné. A během tohoto období tedy indexy by měly být vypočteny podle staré a nové metodiky, ale je třeba mít skutečně záruky, že to bude to řádně v úvahu. Mám tu ještě další připomínky, pokud je o ekvivalentnost a nová pravidla IOSCO pro třetí země. Řada věcí, která zde zazněla od kolegu, já jsem se k tomu už vyjádřila, takže později se k tomu mohu vyjádřit ještě podrobněji. Děkuji za zelené. Mluvím to. Děkuji. Depresivní saga eh, finančních skandálů vlastně nás vede k tomu, že gentlemanské dohody zde neplatí a je třeba, aby nařízení bylo dostatečně široké a důkladné. Když jsme Libor vyvolal obavy o nespolehlivosti těchto indexů, my jasně vidíme, že je třeba zajistit, aby když připravujeme legislativu o indexech, tak eh, bychom měli vědět o všech indexech, které byly či bud- mohou být předmětem manipulace a má to velkou cenu pro společnost. Skandály s indexy jasně říkají, že regulační orgány v Spojeném království nedokázaly zachovat eh, kontrolu nad eh, indexy pro Londýn i globální trhy a tam je potřeba zachovat ten evropský prvek. A musí být dostatečně silný, aby překonal pokušení národních regulátorů, aby nedbali přestupku na místní úrovni. Chceme zavést do legislativy koncept vhodnosti indexu. Cílem toho konceptu je zvýšit relevantnost eh, indexu z hlediska budoucí legislativy a zkušenosti ukázaly, že použití Liboru u eh, osobních hypoték je problematický. A tento legislativní návrh by měl znamenat zahrnutí definice takzvaného bazického rizika, protože čím větší je bazické riziko, tak eh, tím, tím, tím je tedy ovlivněn eh, celý proces a pravidla, která se týkají vhodnosti eh, použití indexu by měla být také zahrnuta. Pokud je o rozsah této legislativy, vytváříme režim, kde indexy jsou řádně kontrolovány podle dopadu a podle rizika, která představují pro finanční systém a víme, že práh, znamená také práh pro uplatnění eh, indexů s kritickým významem. Pokud je o úlohu ESMY, Chceme, aby zde došlo také ke kontrole kritický, tedy indexu s kritickým významem. A je třeba, aby tato úloha byla stanovena kolegiem a chceme, aby byla posílena úloha ESMI, pokud jde o možnost upravovat technické normy a také zajistit mediaci mezi příslušnými orgány na národní úrovni. Děkuji. Je tu ještě Nina Gill pro CatchDI. Jen stručně gratuluji zpravodajce. Mm, historicky ty eh, trhy, ty finanční trhy a eh, indexy byly vždycky spolu propojeny, takže já si myslím, že naše práce se určitě ještě protne. Eh, máme za sebou vždycky máme za sebou celou řadu různých skandálů v této oblasti a já si myslím, že je zásadně důležité připomnět si to, co říkal kolega Jones. Neměli bychom mít také si eh, rigidní přístupy, rigidní režimy. Já jsem se chtěla zeptat, co si myslíte o dohledu? Je lepší dát více pravomocí EZMě nebo by to mělo být více na vnitrostátní úrovni. A také dříve, trošku si dělám starosti o, tež, o těch žádostech, které volají po eh, hodnocení dopadu, protože tyhle ty věci byly eh, přeskoumávány poměrně detailně, takže já nevím, co bychom tady ještě nalezli, kdybychom si udělali hodnocení dopadu, takže jsem trošku proti. Děkuji. Děkuji. Spravodajka má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem stínovým spravodajům, také Evaní Gil za názory, které zde předložili. Máme před sebou tvrdou práci, těžkou práci. Těším se na to, protože opravdu mám pocit, že všichni z vás cítí silně, že potřebujeme dobrou regulaci, takže na tom určitě budeme eh, dobře pracovat, jestli, bude potáhn, jestli budeme táhnout tedy společně za ten provaz. Myslím, že tu práci odvedeme dobře. Co se týče těch hodnocení dopadu, já to vidím tak, že eh, tady se nežádá o úplně nové hodnocení dopadu, tady je v podstatě jenom takový druhý názor. Jde o druhý názor na to hodnocení dopadu, které už je k dispozici a týká se to konkrétně problému třetích zemí. Takže nejde o úplně kompletně novou, eh, nové hodnocení dopadu tak jsem tomu tedy rozuměla. Eh, myslím, že stínoví zpravodové kývají, takže asi takhle to je. Takže všichni tedy cítíme potřebu jednat rychle, a to, tak si myslím, že určitě tam nebudou žádné nějaké prodlevy. Já opravdu věřím, že tomu tak bude. Děkuji. Děkuji. A nyní termíny pro eh, zvážení návrhu zprávy budeme mít v 8. Eh, ledna mm, pozměňovací návrhy 20. ledna, hlasovat budeme 5. března. Mnohokrát děkuji. Zítra začínáme v 8 hodin společným zasedáním s výbory EMPL a s výborem EMPL a místo už víme, v kterém sále budeme. Předpokládám, že to bude tady. A, ano, je to potvrzeno, budeme tady.